můžeme opět zahájit naše jednání v rámci výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máme, máte před sebou pořad jednání, žádné pozměvací návrhy k programu nebyly podány. Dále sdělení předsedkyně. Zprávy máte v materiálech a tento, tato schůze bude přenášena internetem a také budete potřebovat e, své hlasovací kartičky k hlasování a prosila bych vás tedy, abyste si je opatřili, pokud je již ne nemáte k dispozici. A tím se eh, dostáváme hned eh, k prvnímu bodu eh, hlasování. Musíme ještě jednou totiž hlasovat o odloženém rozsouhném rozpočtu EU. Ines, prosím, máte slovo. Sí. Ano. Ano, vážená paní předsedkyně, děkuji. Chtěla jsem jenom říci, nevím, jestli to tedy souvisí s pořadem jednání, anebo se k tomu vrátíme k bodu. Nebo poté, co odhlasujeme tvůj, tvoje stanovisko ke zprávě AFKO, pokud jde o agentury. Aby se posílila pozice našeho výboru KONT, a ty naše pozměňovací návrhy, které předložíme pro výbor AFKO v tom tvém stanovisku, tak si myslím, že kdyby s tím souhlasili koordinátoři, omlouvám se, že jsem to nenavrhla dříve, nenapadlo mě to, ale teď se zdá, že by mohlo být zajímavé těch pět pozměňovacích návrhů z tvé zprávy, ze tvého stanoviska, předložit eh, přímo ke zprávě výboru AFKO a podepsali by to, podepsali by to všichni koordinátoři výboru KONT. Takže tím bychom podpořili to tvoje stanovisko, bylo by to cross party a podpořili by to všichni koordinátoři. Omlouvám se, že mě to nenapadlo hned. Eh, je pondělí, měli jsme delegace, tak jsem to nemohla navrhnout dříve. Petri Savama, bitte. Děkuji Petri Savama. Děkuji velmi stručně. Chtěl bych eh, pouze říci, že si myslím, že je to dobrý nápad, eh, posílí to naše pozice a plně podporuji eh, paní Ayalu Sanders v tomto návrhu. Přesně tak. Proti nejsou žádné námitky v tomto případě. Tento bod zařadíme co by stanovisko do pořadu jednání, budeme o tom formálně hlasovat a pak to postoupíme na AVKO. Zítra je eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů, takže tedy dojde k změně a sice stanovisko na téma AVKO eh, o němž budeme ještě hlasovat. Já si to zapíši tak, abychom eh, to tedy zapracovali do programu jako nový bod 8a. A mm, to znamená, že mm, budeme nejenom formálně deklarovat, že zatím stojíme, ale také to odhlasujeme. Takže já vám děkuji a tím se dostáváme k absolutoriu eh, eh, rady. Eh, pan Čarnecký je zpravodaj, přejete si se vyjádřit? Děkuji, děkuji. Nikoliv. Všechno je jasné. vždy k věci. Ano, to je dobře, dobře vědět. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 3, ten eh, není přípustný, takže 4 a hlasujeme o rozhodnutí eh, jako celku. Prosím o elektronické hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování. jsem poněkud zmatená také. Takže absolutorium eh, je zamítnuto a hlasovací seznam EPP bylo tedy nesprávné. A tím se dostáváme k usnesení. První eh, dvě pozměňovací změny nebo návrhy nejsou přípustné, takže pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Pro? proti, zdrželi se schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se, to se zdá být schváleno, ale prosila bych o kontrolu elektronickým hlasováním. Končíme hlasování. Schváleno. A dostáváme se k usnesení jako celku. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno, děkuji vám. 21 ku 0, jeden se zdržel. A blahopřejeme zpravodaji. A tím se dostáváme k e, společnému podniku Artemis. Petri. Promiňte, mohl bych se ještě krátce vrátit k hlasování o předchozím tématu, protože do protokolu by eh, mělo být upraveno, že EPP hlasovali pro neudělení absolutoria. Kdybychom eh, mohli tuto úpravu do zápisu eh, zapracovat, protože došlo ke změně v našem hlasovacím seznamu. Poznamenat, že bohužel jsme dostali dvě verze, dvě verze hlasovacích seznamů. Díky tomu, že jsme byli na misi a opravdu jsme se vraceli, vraceli v neděli, jak jsme nebyli schopní, schopní si to mezi sebou vydiskutovat. Teďka jsme to honili tady na poslední chvíli. Já se za tuhle tu chybu beru plnou odpovědnost a omlouvám se. Opravdu EPP nehla, nechtěla hlasovat pro discharge a mám plnou zodpovědnost za tuto chybu a všem se omlouvám dass wir das noch erleben durften. Jemand nimmt die takže, že jsme to ještě směli e, zažít, že někdo na sebe bere vinu, přičem jsme ještě nezačali ani vyníka hledat. Nicméně vrátíme se k tomu při další příležitosti, jakmile budeme hledat nějakého vyníka. Děkujeme, pane kolego Zdechovský, za vaše vysvětlení, bereme na vědomí a nyní ke společnému podniku Artemis. Pan kolega Marinesku, přejete si slovo, nikoliv Promiňte, pan Zarváma se ještě hlásí jednou. Ano, jménem zpravodaje bych chtěl předložit ústní pozměňovací návrh eh, a sice udělit absolutorium Artemisu. Abychom všichni věděli, o čem vlastně hlasujeme. My udělujeme absolutoria. Je to také v textu navrženo, takže Text se jmenuje Udělení absolutoria, ale my eh, nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3 a eh, číslo 4, to jsou identické pozměňovací návrhy, říká paní předsedkyně. Ja. Also, Amendment 3. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, ale teď musíme, respektive je to zamítnuto a tím se dostáváme k absolutoriu jako takovému a prosím o elektronické hlasování zahajuji. Nyní ten, kdo hlasuje znamenkem plus, uděluje absolutorium, kdo hlasuje znamenkem minus, zamítá nebo odepře eh, absolutorium. Končím hlasování. Takže 17 ku 5 absolutorium bylo uděleno. A dostáváme se k usnesení. Pozněvací návrhy 5 a 6 nejsou přípustné, takže pozněvací návrhy 7, 8 rovněž nikoli. A tím se dostáváme k nezměněné usnesení jako takovém. Ne, promiňte, ještě musíme, promiňte, ještě musíme hlasovat o uzávěrce. Elektronicky zahajují hlasování. Kdo Eh, hlasuje znamenkem plus, tak uzavírá účetnictví a kdo minus eh, tak neschvaluje. Končím hlasování. Takže závěrka byla odhlasována a usnesení. Tady máme pouze pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A tím se dostáváme k usnesením E, jako celku. Elektronicky hlasujeme, zahajuji. Končím hlasování. Usnesení je schváleno 20 ku dvěma hlasům a blahopřeji zpravodaji. Dostáváme se k společnému podniku ENIAC. Spravodajem je pan Marinesku, ale promluví pan, Marines, pan Sarvama. Děkuji a e, pouze jménem zpravodaje do protokolu bych chtěl předložit e, ústní pozměvací návrh, e, sice udělit absolutorium ENIAKu. Já vám děkuji a nyní můžeme hned přistoupit k hlasování. Pozměvací návrh 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto čtyřka identická a nyní hlasujeme o celém textu, o udělení absolutoria. Kdo odhlasuje znamenkem plus, udělí absolutorium, kdo eh, minus, ten eh, odmítne eh, absolutorium, zahajují hlasování. Končím hlasování a 19 ku 5 absolutorium bylo uděleno. Dostáváme se tedy k hlasování o závě, účetní závěrce. Prosím, elektronické hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. 19 ku 5, děkuji vám. A tím se dostáváme k usnesení. Pozněvací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tím se dostáváme k celému usnesení. Opět elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. 20 ku dvěma, děkuji vám. Tím je ENIAC také vyřízen a dostáváme se k ITERu opět eh, udělení absolutoria. Eh, pan Sarvama je naším zpravodajem, respektive v tomto případě je to jasné. Pozměňovací návrh 3, 4, 5 jsou shodné. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. A tím se dostáváme k usnesení jako celku. Kdo bude hlasovat pro, je pro udělení, kdo proti, je zamítá. Zahajuji. Končím hlasování. 16 ku 7 absolutorium bylo uděleno a nyní e, účetní závěrka. I tady prosím o elektronické hlasování. Zahajuji nyní. Končím hlasování. 15 ku 7, tím je to schváleno. A usnesení, pozněvací návrh 14, ne, pardon, 13, omlouvá se paní předsedkyně. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tím se dostáváme k usnesení jako celku elektronicky, zahoví hlasování. Sedmnáctku pěti, schváleno, tím blahopřejeme zpravodajovi a dostáváme se k stanovisku o rozpočtu, respektive návrhu rozpočtu 2017. Naší zpravodajkou je paní kolegyně Dlabajová. Přejete si slovo? Nikoliv. A tím se dostáváme hned k hlasování. Takže pozměňovací návrh číslo 4, to je jazyková korektura v angličtině pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 5 s ústním pozměňovacím návrhem. Ústní pozměňovací návrh máte k dispozici v hlasovacím seznamu, máte námitky nikoli, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu a ústním pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, po 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Je to kompatibilní s pozměňovacím návrhem 8. Kdo je pro 8? proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh číslo 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 kompatibilní se 16 pro,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 proti, zdrželi se. Po mém soudu je to schváleno, ale prověříme elektronicky 23. Ověříme pozvací návrh 23. Můžeme uzavřít toto ověření. Bylo to schváleno s velkou většinou dokonce. Je mi líto pozvací návrh 24, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale můžeme to ověřit. Pozměňovací návrh 24 ověříme. Můžeme ukončit ověřování. Tak, zamítnuto, ano. 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. Číslo 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Os 28 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Číslo jedna pro, proti, zdrželi se, přijat. Číslo dvě pro, proti, zdrželi se, přijat. Tři pro, proti, zdrželi se, přijat. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 21 ku jednomu hlasu. Gratulujeme zpravodajce. Je tady velká většina. Návrh ehm, stanoviska o zájmech komisařů podle pokynů. Příslušné pokyny k tomu máme, právní výbor, já sama jsem zpravodajkou. Nepřeji si se ujmu slovo, ale paní kolegyně Ajala, prosím. anunciar y excusarme. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za to, že předložíme při hlasování dva ústní pozměňovací návrhy. Bude tam split, který jsme bohužel nestihli udělat včas, takže se za to kolegům omlouvám. V každém případě na hlasovacím seznamu to je. Prosím, eh, včas to eh, poznamenat během hlasování pan kolega De Jong, prosím. Nebo jsem pozahajeme něco špatně, tak se omluvám. Ano, paní předsedkyně, děkuji. Jenom jsem, ta vaše poznámka 56, eh, eh, Um, do you? Yeah. Yeah. Eh, what about... Ano. A eh, co tak ostatní autoři? Máte mandát eh, za ostatní autory? Ah, A já. Mhm. Also gut. Dobře. 56 bylo staženo. Dobrá. Tak, začneme. Je tady hodně pozměňovacích návrhů. Bylo. Pozměňovací návrh 11 pro. Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 12 pro. Proti zdrželi se přijat. 13 pro. Proti zdrželi se zamítnut. 14 pro. Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 15 pro. Proti zdrželi se tak to musíme ověřovat. Ověřit. Pozměňovací návrh 15 ověříme. Tak velkou většinou přeci jen zamítnuto. Já si myslím, myslela jsem si, že to bude vypadat jinak, je mi líto. Nechci upozorňovat svou vlastní frakci na to, že mezi Eh, těmi oběma oblastmi máme malý rozdíl, ale dobrá. Pozměňovací návrh 16 polo eh, s ústní pozměňovacím návrhem jsou proti tomu nějaké námitky, není tomu tak, takže můžeme hlasovat o oba, obou pro, proti, zdrželi se přijat. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 21 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 25 s ústní pozměňovacím návrhem jsou proti tomu námitky, není tomu tak, takže můžeme hlasovat o obou pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. 32 pro, proti, zdrželi se, přijat. 33 pro, proti, zdrželi se přijat. 34 pro, proti, zdrželi se přijat. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 36 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit. Pozměňovací návrh 36 ověříme, prosím. Končíme ověřování. Přijato. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se. Tak ještě jednou pro, proti, zdrželi se, zamítnut. pozměvací návrh 38 pro, proti, zdrželi se, přijat. 39 pro, proti. Můžeme prosím ověřit pozměvací, pozměvací návrh 39. Končuji ověřování. Jedním hlasem zamítnuto. Dostáváme se k pozměvacím návrhu 40. Pro, proti, zdrželi se přijat. 41 pro, proti, zdrželi se, přijat. 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 44 pro, proti, zdrželi se, přijat. 45 pro, proti, zdrželi se, přijat. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 47 pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že to bylo přijato. 47 ověříme. Zahajuji ověřování, pozměňovací návrh 47, ukončuji. Přijato. Pozměňovací návrh 48 s ústním pozměňovacím návrhem. Mm, Je proti tomu někdo? Není tomu tak. Takže s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo souhlasí? Přijato. 49. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 50. Pro, proti. Myslím si, že bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh 50 můžeme. Ověříme, ano. Myslím si, že to bylo přijato. Ukončuji ověření. Bylo to přijato, ano. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 52 pro, proti, zdrželi se přijat, 53 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 44, tak 53. Pozměňovací návrh 53 ověříme. 53. Ukončuji ověření. Zamítnu to, děkuji. Omlouvám se. Viděl jsem to jinak, tak děkuji. Je dobré, když to někdo sleduje. 53. Tak, teď 54. Pro, proti, zdrželi se. Zase musíme ověřit. Myslím si, že to bylo se stejnou většinou, ale vidíme. Pozměňovací návrh 54. Ukončuji ověřování. Přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 56 byl stažen, 57 pro, proti, zdrželi se, přijat. 58 pro, proti, zdrželi se, přijat. 59 pro, proti, zdrželi se, přijat. 60 pro, proti, zdrželi se, přijat. 61 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prosím ověřit 61. Myslím si, že bylo zamítnuto, ale mohlo to znamenat taky přijato. Končíme ověření. 13 ku 10 zamítnuto, ano. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, zdrželi se. Tak, 62 ověříme. 62 ověřujeme. Ano, 62. Končuji ověřování. 13 ku, 6, pardon, 13 ku 10. Přijato. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, zdrželi se přijat. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, myslím. Ano, tak, taky ověříme. 64 ověříme. Končuji ověření. 13 ku 10. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65 pro, proti. Ano, 65, Ines. Je to tak, je tady ústní pozměňovací návrh. Jenom vyškrtnout posledních sedm slov. Or as member of the parliament, European Parliament. Uh, tady je to ekvivalent mezi komisařem a e, členem e, a ta druhá část tady to můžeme udělat, že budeme mít oddělené hlasování. Můžeme hlasovat ve dvou částech. Ano, to je oddělené hlasování, je to tak. Budeme hlasovat o této poslední části separátně. Pozměňovací návrh 65 ve dvou částech, tedy kdo je pro první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato druhá část, kdo je pro, proti. O druhou část musíme ověřit. Druhou část pozměňovacího návrhu 65. Končuji ověření, hlasování končuji, zamítnuto. Pozměňovací návrh 66 pro, proti, zdrželi se přijat, 67 pro, ústní, ano, ústní pozměňovací návrh. Again, eh, we... Ano, zase žádáme oddělené hlasování. První část to bude až do, eh, tak po, pardon, až po uh, providing guidelines, tady bude oddělené a v druhé části to bude jinak. První část až do měl providing guidelines a pak druhá část nasleduje, prosím. Já si Nemyslím, že eh, to má co dělat s postupem. Mít tady takovou žádost o dělené hlasování na poslední okamžik, eh, to nebylo ehm, ani na sledovacím seznamu umožněno. Takže ehm, Můžeme to u jiných pozměňovacích návrhů, ale tady si myslím, že jde o eh, jeden celek a nemůžeme to oddělovat bez nějakých dřívějších konzultací, takže bych spíš hlasoval pro tento pozměňovací návrh jako celek. Genau, also, ano. Já bych se připojila kolegovi De Jong jako zpravodajka, protože si myslím, že ty pozměňovací návrhy patří dohromady. Byla bych ráda zamítla celý ten pozměňovací návrh a nejenom část. Takže proto... Tak vezmeme to jako celek. 67, kdo souhlasí se 67, prosím o zvednutí ruky pro proti, zdrželi se zamítnuto. Pak máme jedničku, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se přijato, 3, pro, proti, zdrželi se přijato, 4, pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se přijato, 6, tak padá to, protože pozměňovací návrh 5 byl přijat, omlouvám se. Sedmička pro, proti, zdrželi se. E, myslím si, že to bylo přijato, ale můžeme prosím ověřit pozměňovací návrh 7. Sedmička ověřujeme. 7. Ukončuje ověřování. Přijato. 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 9 pro, proti, zdrželi se přijat, 10 pro, proti, zdrželi se. Teď to je obtížné. Desítku musím taky nechat ověřit. Kdo je pro? Tady ověřujeme pozměňovací návrh 10. Končuji ověřování. Přijato. Přecházíme k hlasování textu jako celku. Elektronicky prosím, zahajuji hlasování. 23 e, Přijato, srdečně děkuji. Dovolte mi, abych jako zpravodajka ještě udělala jednu poznámku, protože dosavadní text, tedy text, který jsem předložila, ten mm, nebyl úplně špatný, ten byl ostře formulovaný a teď jsme ta přitáhli ty otěže tak, že já osobně bych ráda řekla, že to je takový malý krok mm, k zavedení mm, trestu smrti komisařů. E, to bychom si měli taky zvážit, protože jsou to věci, které prostě nejsou uměrné a proto ten text jsme znovu přiostřili hodně, ale já osobně jsem chtěla varovat před tím, e, co se může stát v právním výboru a už e, se těším na to, že budu ve výboru podávat o tom zprávu. Máme tady další bod ještě 8a, který jsme do toho zapracovali, to je to stanovisko ode mě, dopis Dopis k tématu, tedy AFKO, změna jednacího řádu. Koordinátoři předtím, eh, tak koordinátoři obou velkých frakcí už předtím doporučili, abychom o tom nechali také hlasovat. Pokud nejsou proti tomu žádné námitky, tak bych eh, to eh, takto neudělala. Pokud budou námitky, tak to neuděláme tak bych ehm, to AVKu předložila jako stanovisko našeho výboru. Eh, celkově pět pozměňovacích návrhů ehm, proti pokusu eh, tady udělat změnu. Ehm, je to separátní absolutorium agentury. AVKo navrhuje pouze jednu zprávu eh, agentury a jedno k tzv. joint undertakings. Takže pak bychom do budoucna mohli mm, tam, kde máme hlavní nesrovnalosti minulých let, třeba finanční problémy minulých let v řízení, tam by se tyto problémy mohly zapracovat do obrovské zprávy 36 ehm, organizací. To nemůže být ale v duchu toho, co si přejeme, takže si myslím, že by bylo dobré, kdybychom eh, o to odhlasovali. Ehm, většinově jsou tu nějaké námitky proti tomu? Můžeme prosím nechat hlasovat o tomto, jak, si, jak to požádali oba koordinátoři. Tak bych to teď učinila. Kdo je pro stanovisko, tak poprosím o zvednutí ruky. Hlasy proti zdrželi se. Takže jsme to jednomyslně takto eh, odhlasovali a já bych to potom s příslušnou poznámkou předložila, nebo nechala poslat avku. Děkuji vám a tím se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Pro všechny ti, kteří nás chtějí opustit, bych poprosila, abyste tak učinili tiše. Dostáváme se eh, k zprávě účetního dvora o eh, Máme tady stanovisko kolege Denise de Jong Ines, promiň. Eh, entiendo que entonces hemos votado. Takže jsme hlasovali, že my koordinátoři předložíme těch pět pozměňovacích návrhů, které byly ve tvém stanovisku přímo výboru AFKO jako koordinátoři kontu. <clears throat> Je důležité, aby nám to předložil sekretariát, abychom to hned podepsali, protože lhuta je dnes v 8 hodin večer. Ja, wir werden das jetzt bei, auch bei AFCO, auch in AFCO ein. Dobře, tak očekáváme, že to bude předloženo AFKu, stejně tak jako pozměňovací návrhy příslušného výboru. E, myslím, že zítra dopoledne je závěrka a já to tam e, potom náležitě předložím. E, takže mm, někdo z vás se toho musí zhostit. Dobře, takže tak toto učiníme. Kolega De Jong nyní představí svůj pracovní dokument. Denisi, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, a pokusím se o stručnost. Domnívám se, eh, Především, že je nutno eh, velmi poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za eh, sepsání té zvláštní mimořádné zprávy o EIT před dvěma roky byla tato zpráva zadána, od té doby se již mnohé událo, ale doporučení velice vítáme a Myslím, že pracovní dokument je eh, zahrnul. A jsem vděčen, že jak agentura, tak i komise eh, se přihlásili k doporučením Evropského účetního dvora, vzali je za své, takže eh, už zaznamenáváme první opatření, například Evropský institut pro inovaci a technologii již vydal akční plán EIT, který je k dispozici poslancům. Rád bych zdůraznil několik bodů eh, z pracovního dokumentu, i když si to každý může přečíst a eh, je to také zamýšleno pro eh, proces udělování absolutoria. Také zpravodajka je přítomná, takže ta se může potom vyjádřit k follow-upu, to znamená k následným opatřením po předložení zprávy a také k mému pracovnímu dokumentu. První bod který bych chtěl zdůraznit, se týká komise jako takové. Eh, my eh, máme celou řadu různých nástrojů eh, k inovační politice. Máme program Horizont, máme EIT, dále máme znalostní inovační komunity a máme také EFSE, EFSE a také dobře víme, že dokonce část rozpočtu pro výzkum byl vyčleněn na Junckerův fond. V tomto smyslu by bylo um, správné, aby nám komise také um, něco řekla o uh, souvstažnosti mezi jednotlivými nástroji, byť to přesahuje rámec zprávy, ale je to obecné doporučení. A také, aby nám řekli důvod, proč komise EIT vztahuje nebo podřizuje generálnímu ředitelství eh, pro vzdělávání. Přitom logičtější eh, by bylo zastřešení generálním ředitelstvím pro vědu a výzkum, takže bylo by zajímavé slyšet názor komise. Eh, další bod, k němuž je nutno přistupovat obezřetně, je jak mm, eh, nezávislý výzkum ovlivní průmysl. Zjistili jsme, že je nutno dát pozor na to, že máme tady určité produkty eh, od akademiků nebo z akademické eh, scény, které mohou být využity průmyslem, ale akademici nejsou eh, eh, dostatečně nabádáni nebo stimulováni k tomu, aby se zaměřovali na aplikovanou vědu a výzkum. Eh, takže to propojení mezi akademickou sférou a průmyslem není dostatečné. Nemáme již eh, nezávislé akademiky, protože každý eh, už bádá eh, ve službách konkrétního sektoru nebo um, akademie takovéhoto dojmu jsme nabili i já osobně. A každý si to také uvědomuje, že totiž tady neexistuje mm, určitá těsnější provázanost. Dále, pokud jde o nástroj eh, jako takový, nejsou tady akademické nebo dochází k akademickým výsledkům, které jsou pak dány k dispozici podnikům a eh, ty pak díky tomu zaznamenají zisk. To je vlastně smysl inovací. Ale lze se ptát, proč eh, získává podnik tento zisk zadarmo, neměla by tady být nějaká protislužba nebo protinástroj. E, pochopili jsme, že i podniky jsou požadovány, aby vlastně vrátili akademické sféře určitou část e, výnosu. A když se podíváme e, na fungování EFSE, e, tak bychom mohli uvažovat o tom, zdali by tady nemohly být i jiné nástroje, jako například půjčky nebo část vlastního kapitálu a e, tyto možnosti se nyní zkoumají a částečně i implementují. Dále klíčové doporučení Evropského účetního dvora, které sdílím a podporuji já, je požadavek, aby 25 financování e, přicházelo z vedlejších nebo doplňujících aktivit. But the court makes it very clear. Kicks. Zatím to totiž eh, nefunguje, to je eh, jasné. Eh, jsou tady zmíněny určité doplňující aktivity, ale v podstatě jimi nejsou. Takže v rámci právního základu EIT e bychom měli tento požadavek upravit, zdůraznit, přispělo by to k transparentnosti místo toho, aby ji e, snižovalo, e, jak e, je tomu nyní. Takže to je vše z mé strany k tomu. Myslím, že všechny zúčastněné strany vzali doporučení Evropského účetního dvora za své a důvěřují také akčnímu plánu, který i ten vyvinul a částečně implementoval, ale samozřejmě rád také zodpovím vaše otázky a rád si vyslechnu názor EIT a zejména kolegu. Děkuji. Zvláštní zprávu účetního dvora jsme již představili v jednom mimořádném zasedání. Dnes, eh, se pouze, eh, dnes šlo pouze o tento pracovní dokument. A nyní má slovo kolega Vogen. Děkuji, Paní předsedkyně, jak jste řekla, toto je pracovní dokument, ale přesto bych chtěl poděkovat eh, účetnímu dvoru za práci a doporučení a také zpravodaji za prezentaci. Eh, to zákulisí eh, je to, že parlament původně odsunul udělení absolutoria v roce 2012 a 2013, protože se tam vyskytly určité problémy, transakce, výdajové stropy, převody, i neimplementovaná doporučení. V roce 2014 jsem já byl zpravodajem pro absolutorium a tam jsme měli podpořit absolutorium pro EIT a učinili jsme tak přímo, protože eh, došlo ke zlepšení agentu, v agentuře. Já sám jsem ji navštívil, potkal jsem se s panem Kohnem a vedl jsem s ním dlouhý rozhovor, takže skutečně došlo k pokroku a jak pan zpravodaj právě uvedl, nyní eh, se již realizuje akční plán, což je velmi z naší strany vítané. Pokud jde o zprávu, mám eh, jeden dotaz a ten se týká eh, doporučení číslo 12, kde se konstatuje, že zapojení eh, podniků do výzkumu by mohlo vést ke ztrátě nezávislosti a mm, také k ovlivňování Eh, protože my tady trváme na co největší transparentnosti a EIT by mělo svést dohromady eh, vzdělávací eh, instituce a podniky podporovat inovaci a výzkum. Možná, že toto doporučení jde příliš daleko, anebo by nám zpravodaj mohl vysvětlit, jak to myslí říká, že se obává, že průmysl se může stát příliš vlivný, anebo chce tím říci, že že by se průmysl neměl vůbec eh, vměšovat nebo zapojovat do akademické sféry. Eh, pokud jde o EIT, tak eh, tady jsme pokryli mnoho otázek, Já bych se chtěla ještě zmínit eh, eh, k personální otázce. Tady došlo ke zlepšení určitých eh, mechanismů dodávek a k tomu potřebujeme dostatek personálu. Možná, že by nám EIT mohli přiblížit, jaká je aktuální situace personální. Děkuji, pan kolega Zdechovský za prezentaci jak Denisovi de Jongovi, tak mému předřečníkovi eh, i účetnímu dvoru za tuto velmi zajímavou, zajímavou zprávu. Osobně jsem měl možnost eh, v červenci tohoto roku navštívit Silicon Valley a tam jsem si teprve uvědomil, proč je tato agentura nesmírně klíčová. Tam je totiž ta její role rozehrátí světa inovací v Evropě naprosto, naprosto z mýho pohledu důležitá. Mohli jsme vidět, jak opravdu vypadá propojení těch mechanismů eh, a těch nástrojů, finančních nástrojů soukromé sféry se skutečným výzkumem. Já bych přesně Eh, přesně poukázal na to, co řekl tady Darek. Já tam opravdu nevidím příliš velký problém s nezávislostí, pokud mám výzkum na třeba tiskárny nebo mám na nějaký kou elektroinstalaci s konkrétní firmou, proč by eh, ten výzkum měl být nezávislý a měl by být financován z nějakých zdrojů, když se to může v těch stejných prostorách vyvinout nějaká firma, která potom udělá patent a ten svůj patent jakoby rozvíje. Z mýho po, pohledu je tohle nesmysl a Denisi osobně ti dávám k zvážení, zda právě tuhle tu poznámku nevezmeš eh, od nás eh, za svou a nezměníš to tam. Jinak já osobně jsem agenturu taky navštívil, byl jsem v Budapešti, nevím, eh, Budapešť je nádherná, je to nádherné místo, ale nevím, jestli opravdu můžeme výst rozhovor o to, jestli je to ideální místo pro inovace jestli opravdu ty inovace nejsou tvořeny v Evropě někde jinde. Nicméně, jak už tady bylo řečeno přede mnou, vidím tady obrovský pokrok, který tato agentura udělala. Myslím si, že, že eh, je tam spoustu věcí, které se jí podařilo už aplikovat. Já sám jsem byl proto neudělit předminulý rok discharge. V současné době při posledním discharge agentura můžeme konstatovat, že opravdu ten pokrok tam je a je důležité, aby agentura začala skutečně fungovat. Evropská unie, dámy a pánové, zaostává. To, co můžete vidět v Kalifornii a v Silicon Valley, můžete vidět, že opravdu ten rozvoj technologií je obrovský a jestli Evropská unie nezačne vydávat víc peněz, víc investit eh, investic do inovací, tak prostě budeme nakupovateli řady technologií a prostě Evropská unie se dostane na druhou kolej v inovacích. Sám jsem mohl navštívit Japonsko, vidím, jak opravdu opravdu v řadě zemích se tyto peníze zásadním způsobem navyšují, zatímco Evropská unie buď to v nárůstu peněz stagnuje, nebo je dokonce nesmyslně krátí, což by byla i jedna z otázek na, na Evropskou komisi, proč si myslí, že, že by se měly krátit počty pracovníků a peněz vydaný na inovace. A poslední, otáz, poslední takovou poznámku Ehm, že Eh, kterou bych chtěl mít, ano, EIT má problém s grantovým mechanismem udrži, eh, udržitelností financovaných KIC a s, eh, s ukazateli výkonů a je zde i vysoká fluktuace zaměstnanců, což osobně vnímám jako veliký problém. Nicméně chtěl bych zdůraznit, že od roku 2014 nový management učinil mnoho pozitivních kroků zlepšení efektivity EIT i její viditelnosti v rámci Evropské unie a to si myslím, myslím, že bychom měli taky vzít jako takový pozitivní signál fungování discharge a fungování našich, eh, našich doporučení a poznámek. Paní kolegyně Ayala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem sledovala poznámky mého kolegy a stínového zpravodaje a v souvislosti s tím bych chtěla říct panu De Jongovi, že jedním z velkých historických nedostatků v některých členských státech Evropské unie, například v mém členském státě, ale i jinde, i když jsou to různé příklady, tak je nedostatečný vztah mezi výzkumem a podniky. V některých zemích, například v Německu, podniky velmi investují do výzkumu a tím pádem jsou nejrozvinutější. Pak jsou zde jiné země, například moje, ale i země jiné, kde se zdá, že za výzkum je zodpovědná veřejná složka. Přičemž my bychom naopak měli zájem o to, aby se do toho zapojily firmy, aby nebrali výzkum jako nějakou konkrétní dotaci, kterou dostanou od úřadu Některé dokonce využívají na to, aby se koupili počítače. Takže musíme podle mě tam dát nejen prvek flexibility, ale také musíme pracovat na důvěře, aby vztah mezi EIT a podniky, firmami, byl vnímán jako něco zásadnějšího. Vy potom navrhujete systém, který by mohl být zajímavý když se podnikům bude dařit, když budou mít zisky, tak eh, aby měli možnost ty zisky určitým způsobem vrátit. To si myslím, že je věc, která si zaslouží naši pozornost. Pak je zde jistý deficit, který musíme mít na paměti do budoucna, a to je systém monitoringu výsledku takové agentury jako je EIT. Zatím to ještě není plně zavedeno. Nemáme systém kontroly revize účtu a velmi těžko teď můžeme v současné chvíli posoudit přidanou evropskou hodnotu. A teď bych navázala na to, co zde říkal kolega Zdechovský, to místo Budapeště. Teď zrovna maďarská vláda úplně tak nereprezentuje Evropskou unii. Ale v každém případě já bych ráda hájila místo, aby to bylo něco jako Silicon Valley. To byla prostě poušť a tam se vsadilo na to, že se bude investovat a že se tam zajistí dobré podnik, podmínky pro startupy. Právě to bylo zdrojem toho pokroku. Já si myslím, že Budapešť může být skvělé místo pro EIT, pokud budou splněny všechny podmínky a pokud vláda se na to bude dívat eh, příznivě a nebude to bojkotovat. Děkuji. Kolegy Ali, bitte. Kolegy, no, kolega Ali. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru a zpravodaji za zprávu protože eh, to bylo v žádné struktuře uděláno a se všemi eh, zohledněním mechanismů eh, Evropského institutu technologií a dosáhlo se hlavního cíle. Ehm, bylo řečeno, že eh, Evropa eh, pokulhává eh, v soutěži, v konkurenci v oblasti inovací, potřebuje nové, novou roli technologií. To je klíčové. Tento institut je důležité posilovat synergie a spolupráci mezi příslušnými výzkumnými zařízeními a podniky. Toto má klíčový význam, musí se podporovat konkurenceschopnost Evropské unie, její trval udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Ano, jsou tu určitá slabá místa, včetně koncepce organizace eh, eh, inovační komunity IKIX, eh, jsou to i doplňkové aktivity, které nejsou financovány EIT. Eh, je tady určitá dohra mezi EIT a KIX, ale není tu dostatečné začlenění podniků do aktivit eh, KIX. Mm, eh, máme doporučení, které počítá se zlepšením celkového fungování EIT, tak aby se dostal do správného směru. Patří se mi aktivity, které by měly být prováděny Evropskou komisí, parlamentem a radou. Ale nejdůležitějším úkolem zůstává právě práce instituce. V původní zprávě KIX roku 2014 mm, o výsledku bylo řečeno, že je tady pár několik hmatatelných výsledků, výsledků. Ehm, ehm, dále ehm, se tady pokládá otázka přidané hodnoty EIT. Zároveň bychom měli věnovat pozornost skutečnosti, že teď máme téměř konec roku 2016 a objevily se některé změny v období po roce 2014. Během roku 2015 EIT učinil řadu opatření, aby se věnoval některým nedostatkům, které byly podtrženy eh, ve zprávě. Eh, když se podíváme pečlivě na nedávno rozdaný akční plán, tak eh, můžeme sledovat, že většina doporučení účetního dvora už byly pokryty, zohledněny žádným způsobem. Tady můžeme tedy vyčíslit opatření, jako například zavedení finančních principů udržitelnosti, dále definice doplňkových aktivit KIK, dále eh, rozpracování eh, určitých ukazatelů výkonnosti. Diskuze se také vede o novém eh, rámcovém, o dohodě o rámcovém partnerství. Zvláště pozitivní je z minulé doby to, že EIT chce začlenit více zemí. EIT vytvořil regionální inovační platformu a chce zavést mechanizmy, tak asi by se více podporovala inovace v konkrétních regionech, chce více rozšířit svou podporu. A um, Toto rozšíření po Evropě bude eh, znamenat také začlenění eh, dalších mm, aktérů, sníží se náklady mm, a zlepší se konečný výsledek. A konečně Musíme být obezřetní, co se týče role instituce jako hybné síly pro další vývoj a posilování schopnosti Evropy mm, inovovat. Proto je nutné začlenit také systémy v Evropě, které jsou zaměřeny na vzdělávání, výzkum, musí dostat nové možnosti a tak se musí vytvořit eh, eh, takový kritický mechanismus, aby se mohly vyvíjet i menší a střední podniky. A závěrem bych jenom rád dodal, že bychom měli podpořit eh, tuto agenturu, protože je to nová agentura, ale hraje velmi významnou roli ve výzkumu a vývoji. A myslím, že ji musíme podpořit, to se týká také personálu a financování, protože protože posílí jejich eh, pravomoci nebo povinnosti, vyrozvinuli se další kicks, takže si myslím, že tady je nutná naše podpora, toto funguje velmi dobře, jak už tady potvrdili naši kolegové. Když se podíváme na zprávu z minulého roku, tak je byla učiněna celá řada pozitivních kroků touto agenturou. Děkuji. Děkuji vám. A nyní bych eh, chtěla udělit slovo panu řediteli Kernovi z EIT. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne a děkuji vám mnohokrát za příležitost diskutovat zde a dnes o zprávě účetního dvora, zejména zprávu o EIT Eh, která obsahuje velmi užitečná eh, zjištění a doporučení, která velmi vítáme a jak již bylo řečeno, jsme v procesu jejich implementace a už jsme eh, významně pokročili, jak to za chvíli rozvedu. Jsme rádi, že zpráva obsahuje pozitivní nálezy o EIT, o tom, jak vytváříme nové příležitosti pro spolupráci mezi e, podniky vzděláváním a výzkumem a jak vznikají e, inovativní aktivity díky e, našim znalostním a inovačním společenstvím. Děkuji také za pochvalu z vaší strany ohledně pokroku v posledních dvou letech a to se také obráží v pracovním dokumentu, který byl rozdán. Rád bych podal ještě aktuální informace k tomuto aktuálnímu pokroku na základě akčního plánu, který jsme rozdali a který byl schválen komisí, naší správní eh, radou a také znalostním a inovačním společenstvím. Eh, je to tedy akční plán, který byl eh, společně schválen a je sdílen. Hm, mnozí eh, zmínili problematiku finanční udržitelnosti, což je klíčové pro úspěch EIT a také eh, KIX. A eh, jde o to, že pokud pozitivní inovace budou z ty vycházet, pokud budou vznikat inovativní produkty, služby a komunity, tak bude mít um, um, tento vývoj určitou návratnost pro nás a to je zcela eh, zásadní a také to vysvětluje silné zapojení průmyslu a podniků. Takže mm, snažíme se vytvořit jasný rámec ohledně fungování finanční udržitelnosti KIX a nyní eh, vidíme už první první výsledky. Teprve před nedávnem eh, vznikly eh, nové komerční eh, služby a produkty, které byly uvedeny na trh a můžeme již nyní sledovat návratnost a z výnosů můžeme například financovat ekosystém a řídící náklady. Očekáváme, že tento pozitivní trend bude v příštích letech pokračovat. A také znalostní inovační společnosti v oblasti eh, zdravotnictví a inovativních eh, materiálů eh, se také rozvíjí zdárně. Účetní dvůr se na to ještě nezaměřil, protože je to velmi nové, ale od prvopočátku tato oblast generuje eh, a získává vlastně nezávislé finanční eh, zdroje a, a to zaručuje její finanční udržitelnost. Značného pokroku eh, dosahuje i regionální inovační schéma, které jste také zmínili a nyní to má již mnohem širší geografický záběr. Mnoho tedy počet partnerů v rámci KIX eh, se eh, zvýšil na 800 Mm, takže to rozdělení je velmi dobré a e, šíří se to i do evropských zemí, které dosud vykazovaly nižší inovační kapacitu. E, máme nyní v těchto zemích mnohem více projektů a inovačních aktivit, a přesahujeme dokonce, e, pokud jde o dosah a účast kapacity horizontu 2020 a to krátce pro eh, eh, vzniku eh, těchto z tohoto systému a očekáváme v budoucnosti ještě další pozitivní výsledky. Jsem tedy optimistický, že zaznamenáme pan evropský dosah Dále v oblasti monitorování eh, zavádíme KPI, které se orientují na dopady a výsledky. To také zdůrazňuje účetní dvůr. Již eh, v létě naše eh, správní rada tady přišla s doporučením a týkajícím se financování, které je inovativní. Také jsme dosáhli pokroku v řízení, zavedli jsme nové řídící systémy, zvýšili jsme transparentnost inovačních komunit a také jsme vytvořili pracovní eh, skupinu pro inovaci a eh, tím také reagujeme na určité kritické poznámky eh, účetního dvora týkající se určité komplexnosti nebo komplikovanosti dosavadních postupů. Nyní se tedy snažíme zjednodušit ehm, postupy, aniž ehm, bychom samozřejmě ehm, nesnižovali kvalitu. Také jste žádali eh, aktuální informace o personálním zabezpečení EIT. I tady mám dobré zprávy. Poprvé v dějinách má EIT vlastně plný stav zaměstnanců, což neznamená, že bychom nepotřebovali další zdroje. A jsem vděčen i za tyto poznámky, protože máme 63 zaměstnanců a bude to eh, obtížné eh, účinně řídit eh, rostoucí počet inovačních společenství a ještě si přibírat nové úkoly. Myslím, že EIT má potenciál na víc, pokud jde o mm, propojování vzdělávání nebo tedy školství, vědy, výzkumu a e, podniků e, či ekonomické sféry. Takže náš plán, který e, vznikl před pěti měsíci na jaře, byl nyní z jedné třetiny plně implementován. Další třetina doporučení bude implementována do konce roku, takže to už budou dvě třetiny a e, zůstanou nebo zbydou doporučení, která budou realizována v příštím roce, například určité změny nařízení EIT nebo OEIT. Tady mm, také sázíme na podporu ze strany komise a parlamentu, abychom tyto změny zrealizovali co nejdříve. Tak opět bych uvítal vaši podporu v této poslední fázi eh, změn. Máme již určité nápady ehm, pro nové aktivity, například vytvořit ehm, takzvaný dopadový fond. Eh, jehož cílem eh, by bylo získat ehm, dodatečné financování křebné pro KIX. Tady jde spíše tedy o získávání půjček než grantů, aby vznikla pozitivní dynamika. To znamená, aby došlo také k určité návratnosti eh, zdrojů, která bude směřovat k EIT a také ke znalostním a inovačním společenstvím. Tady tedy spatřujeme nový eh, potenciál. Možná ještě poslední bod k administrativnímu centru EIT, které se nachází v Budapešti. Ehm, kolem toho jsou také otázky, ale neměli bychom zapomenout, že většina eh, aktivit EIT je decentralizovaná. To znamená, máme 20 eh, různých stanovišť napříč Evropou a různé partnery, kteří implementují ehm, aktivity. V Budapešti je tedy správní centrum, ale velká část eh, provozoven je skutečně pan evropské povahy. Co nám ještě zbývá? Eh, musíme tedy provést úpravy nařízení a také eh, určité administrativní postupy a procesy. Zejména musíme zavést víceleté granty, to je jedno z doporučení Evropského účetního dvora a ty granty by měly být eh, podepisovány s začátkem roku a pro obojí máme již zcela konkrétní plány, aby to mohlo být implementováno od začátku příštího roku. A rád zodpovím vaše otázky. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Všetního dvoru zodpovědným členem tady máme, je pan Brenik Majer, který nám zaslal svého ataše. A protože nejsou, nebyly žádné otázky na účetní dvůr, tak bych eh, se zeptala, jestli ještě zpravodaj chce se ujmout slova. Denisi, prosím. Ano, děkuji, Inge. Eh, tak jenom k té jedné otázce odstavce 12 eh, psaného dokumentu. Myslím si, že to mohlo být vysvětleno, protože to můžeme vidět eh, rozlišně. Já eh, si myslím, že to máme aplikovaný výzkum, který byl proveden v mm, eh, spolupráci s průmyslem. Tak, tak je. A dochází k tomu většině členských států. To, na co se je IT a také KIX, to je základní výzkum, tedy to, co eh, se nedělalo samo začátku pro průmysl, ale eh, najednou někdo říká, že by to mohlo být pro průmysl užitečné. Takže nejprve máte nezávislý základní výzkum a potom výsledek tohoto eh, může mít přinést i komerční hodnoty a na tom není nic špatného využít to také pro podíky. A to se teď eh, Kix děje. Já chci jim varovat předtím, abychom nenechávali prostor inovacím v akademické sféře jako součást základního eh, výzkumu. Někdy totiž třeba, vemte si eh, léky, ne všechny léky mohou být prof, přinášet zisky a to by znamenalo, že určité choroby by nebyly prioritou už pro akademiky, pokud nebudou mít nějakou komerční hodnotu. Eh, takže eh, budou pak eh, třeba vynechány. A to je jenom jeden z příkladů. A já jsem chtěl odstavcem 12 indikovat, že potřebujeme nezávislé, nezávislý základní výzkum a to, jak to EIT dělá, ty výsledky tohoto by pak mohly být propojeny s průmyslovým odvětvím mm, jako takový bod, něco ve středu. Máme tady aplikovaný výzkum, e, to tady bylo od samého začátku, může to být propojeno s průmyslem, jak se často stává v členských státech, tak možná toto vysvětlení by mohlo e, odstranit některé pochyby kolegů. Děkuji. Ja, danke schön. Ich meine, so ein Thema... Ano, myslím si, že takovéto téma co vlastně chceme, eh, čeho chceme dosáhnout financování výzkumu a jak blízko musí být financování výzkumu eh, průmyslu. A otázka, jestli tady vlastně máme nějaký základní výzkum, který je oproštěn nebo je mimo prostor časem. To je otázka financování. Vezměme si to jako podnět pro tento výbor. Mm, Určitě bychom si někdy našli dvě hodinky na to, abychom e, tímto smysluplně strávili čas, protože to je dávný spor, jak e, výzkum má být oproštěn od e, těchto věcí. No, je to svěčný spor a já si myslím, že pravda, jak tomu bývá, tak často je někde uprostřed. Možná bychom si mohli společně něco dohodnout a může to vynaložit úsilí, abychom pochopili více věcí, protože pak eh, se jde o to, že ten výzkum je nedostatečný. Máme spoustu případů, kdy základní výzkum nevede k ničemu, ale také dostatek případů, kdy ani průmyslový výzkum ničemu nevede protože řízený výzkum ten nutně nemusí přinášet výsledky. Dobrá, tak tím se dostáváme ke konci tohoto bodu pořadu jednání. Děkuji, že jste se dostavil, pane Ken, a přejeme institutu v každém případě hodně úspěchu. Špatná zpráva je, že se znovu vidíme. Dobrá je, že to chybou nemusí být. Tak ale v každopádně zůstaneme eh, ve spojení, eh, eh, za teda kloní budeme sledovat určitě práci institutu a s tímto bodem pořadu jednání jsme teď u konce. Já jsem udělala, já jsem ten to bod 9 přeskočila, a sice zpráva úloha zamadatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU, zpravodajem je Denis de Jong, a proto se vracím teď z bodu 10 na bod k bodu 9. A zpravodaj dostává slovo, aby představil svou zprávu a chci se omluvit za to, že jsem vás trošku zmátla. No problem. Um, the, um, our initiative report... Zpráva z vlastního podnětu o oznamovatelích, o ochraně oznamovatelů a o roli oznamovatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU má jistou tradici v tomto výboru. My se touto tematikou dlouhodobě zabýváme. Máme studii o korupci a střetu zájmů v evropských institucích, o efektivitě oznamovatelů. To je studie z roku 2011. A máme to také i ve zprávách o absolutoriích tohoto výboru. A pokud jde personál EU, který upozorňuje na nesrovnalosti, tak ve většině zpráv o absolutoriích uvádíme odkaz na to, že je nutno tyto oznamovatele chránit. Ovšem problém je širší. Na schůzích koordinátorů jsme hovořili o tom, že jako parlament dostáváme informace o nesrovnalostech či dokonce o podvodech s evropskými penězi a musíme čekat, eh, než se z toho vyvine něco, co můžeme předat Olafu k vážnému přeskumu, anebo to jen vezmeme na vědomí, upozorníme na to v kontextu absolutoria, ale obecně musím říci, že je velmi užitečné, že zde máme takový druhý kanál vedle těch výročních zpráv těchto institucí nebo auditu účetního dvora. Problém s oznamovateli je ten, že i když se na nás obrátí, i když nám napíšou, pokud nejsou zaměstnanci EU, tak jim nic na úrovni EU nemůže poskytnout eh, odpovídající ochranu. A tento návrh zprávy se zaměřuje právě na tento aspekt ochrany oznamovatelů. Souvisí to také s právním základem, to je článek o finančních zájmech EU. Měli bychom mít tedy sérii opatření. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom někde na úrovni EU měli nezávislou evropskou instituci, která by měla dostatečné rozpočtové zdroje a mohla pomáhat oznamovatelům, vést je, pomoci jim najít ty správné kanály, kdy a jak eh, odtajnit informace o poškozování finančních zájmů EU, aby takto mohli činit eh, v prostředí, které bude vzbuzovat eh, důvěru, které bude také důvěrné. Pokud jde o informace, které dostáváme v parlamentu, tak si musíme uvědomit, eh, jaké cesty máme. Je možné předložit eh, petici, jít tedy cestou výboru pety, ale to zachází už opravdu velmi daleko. Dostaneme ten materiál, sekretariát jej zpracuje. Ale já si myslím, že kdybychom v parlamentu měli nějakou zvláštní kancelář, zvláštní oddělení, která by dostávala tyto informace? Nebylo by to tedy totež jako mít nějakou nezávislou evropskou instituci, ale aspoň by to bylo něco, co by tady na úrovni parlamentu mohlo oznamovatele chránit a vést je, radit jim. To tež platí pro komisi a pro OLAF. Oni si také uvědomují, že je nutno oznamovatele chránit. A já si myslím, že není možné vyhnout se té nebo obejít tu výzvu, která zaznívá z úst parlamentu už dlouhodobě, že potřebujeme nějaká legislativní opatření na ochranu oznamovatelů. Mělo by to být tedy součástí ustanovení, která se týkají ochrany před podvody. Výbor Jury přemýšlí o obecnější iniciativě na ochranu oznamovatelů. Viděl jsem i další iniciativy, vycházely by třeba z práv pracovníků a tak dále. Když se podíváte na hlasování na radě, které bychom potřebovali, tak eh, v podstatě vždycky bychom dospěli k určitému konsenzu, který je potřeba. Toto je jen taková rychlá náprava něčeho, co je velmi relevantní pro naši práci a já si myslím, že pokud uděláte tento krok, tak ty další iniciativy budou jen usnadněny tímto postupem. Nebude jim to bránit naopak a získáme určitou zkušenost, například s nezávislým poradenstvím a s kanály, s informačními kanály do evropských institucí. Proto si myslím, že je to relevantní zpráva a když se dívám na diskuse, které probíhají ve službách komise, tak eh, i tam by to věci usnadnilo. Samozřejmě bylo by to něco jiného než diskuse o potřebné většině na radě. To je z mé strany zatím vše. Jsem k dispozici, pokud máte dotazy. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Kolega Pitera, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala panu De Jongovi za tuto velmi užitečnou zprávu a s většinou obsažených eh, nápadů tam souhlasím. Dnes eh, je těžké hovořit o účinném předcházení korupce v situaci, kdy nemáme informace zevnitř institucí. Tyto informace mají určitě zaměstnanci. A když eh, získají informace o nějaké o nějakém problému, tak musí mít možnost, eh, jak tuto informaci předat a jak eh, chránit důvěru občanů ve, v orgány společenství mají dostup eh, ke skutečnostem, eh, které nejsou na první pohled viditelné. Musíme jim tedy tuto možnost poskytnout. Když jsem se připravovala k práci na této zprávě, tak eh, jsem chtěla upozornit na kroky, které už zde byly podniknuty ze strany veřejného ochránce práv. V roce 2015 Evropský Ombudsman informoval o tom, že pouze dvě z devíti evropských institucí zavedly vnitřní zásady pro ochranu informátorů. Byla to komise a účetní dvůr. Takže parlament, eh, rada, SVČ, Evropský soudní dvůr, eh, výbor regionu, hospodářský a sociální výbor a také komisař na ochranu osobních údajů nic takového neudělali. Ale už v roce 2016 e, v červnu už ombudsmanka informovala o tom, že všechny instituce přijaly interní zásady pro ochranu oznamovatelů. Pan De Jong e, přemýšlí o nějaké nezávislé instituci, která by se měla zabývat takovouto ochranou. Podle mě to stojí za úvahu. Je to podle mě využití zkušeností z USA, kde takováto instituce existuje a zajišťuje ochranu oznamovatelů. Možná by to bylo správné, protože ochrana v rámci institucí, kde se objevují takovéto, takovýto oznamovatele může zavánět střetem zájmu. Když oznamovatel, který pracuje v instituci, tu instituci upozorní na to, že se dějí nějaké problémy, tak nevždy má instituce zájem takovéhoto člověka chránit. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, zda právě nějaký vnější nebo nezávislý orgán nebyl efektivnější, pokud jde o ochranu informátorů nebo tedy oznamovatelů. Když jsem se tedy připravovala, tak jsem se obrátila na kancelář Evropského parna, parlamentu. Dotazovala jsem se na provedení právní analýzy, jak to vypadá s oznamovateli v Evropské unii a dostala jsem tedy tuto právní analýzu, například eh, Belgie, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie a další už přijali jisté kroky na ochranu oznamovatelů, tak existuje celá řada legislativních aktů, které vyzývají k zavedení zásad pro ochranu oznamovatelů, například eh, umluva proti korupci, organizace OSN. To je trestně právní úmluva proti korupci a také existují jisté nástroje soft law, které vytvořila OECD v doporučeních z roku 98, 2003 a 2009. Kromě toho existuje také široká judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která svědčí o tom, že je nutno poskytnout ochranu osobám, které upozorňují na takovéto nesrovnalosti v institucích, ve kterých jsou zaměstnány. Proto si myslím, že je to velmi důležitá zpráva a tím důležitým prvkem bude diskuze o té společné instituci, o té nezávislé instituci, která bude stát eh, mimo instituce Evropské unie, která bude mít za úkol chránit oznamovatele. A to je jeden z nejdůležitějších bodů této zprávy. Děkuji. Thank you for that. We have one... Děkuji vám za to a máme ještě jednoho přihlášeného do diskuse. Prosím. Francouzština. Není. Já mám? Ne? Nic nejde. Mám tam plus, ale nejde nic. Ale francouzštinu... Je tam. Francouz... Není. Je? Ale nemám tam nic. Vy to já slyšíte? Mám. Já mám, jo. Jo. jo. Já, mi to nějak vypadlo, holky. Já nic neslyším. Jo, jo. Promiňte, měli jsme technický problém. Existují vždy určité pohnutky. Samozřejmě není naším úkolem je analyzovat, ale jedná se o skutečně velmi choulostivý kontext. V evropském kontextu je to velmi důležité. Hovoříme o finančních zájmech Evropské unie, o milionech eur, které každý rok mizejí a my nevíme, kam ty peníze směřují. Jsou to miliony eur, které bychom mohli použít k tomu, aby se zvýšila životní úroveň evropských občanů, abychom bojovali proti hospodářské krizi a tak dále. A v tomto kontextu hodně hovoříme o financování terorismu a velmi dobře víme, že ve třetích zemích dochází k praní špinavých peněz a často se tyto peníze vracejí do Evropské unie a my nevíme, kam směřují. Je možné, že se tyto peníze používají k tomu, aby financovaly teroristické aktivity. Podle mě je role oznamovatelů velmi důležitá. Ať se jedná o veřejné instituce nebo o podniky, je velmi důležité, dostávat velmi rychle upozornění na různé nesrovnalosti. Velmi důležité vědět, zda dochází k nějakým chybám, pochybení, nesrovnalostem, abychom mohli včas zasáhnout a, a skoncovat s financováním nelegálních aktivit. Myslím si, že je důležité mít právní rámec, který nabídne mechanismy již prostřednictvím budou moci oznamovatele upozorňovat na chyby, ale zároveň tento právní rámec nesmí škodit dobrému fungování určitých obchodních nebo hospodářských aktivit. Podniky musí fungovat až do okamžiku, než bude dokázáno, že ta tvrzení oznamovatelů byla pravdivá. Někdy se stane, že situace některých lidí, některých eh, podniků utrpí právě kvůli takovýmto oznámením. Často se totiž neověří, zda je to pravda a nebo ne. Zda ta obvinění jsou podložená, zda informace, které podal oznamovatel, jsou pravdivá. Často jsou přijímána velmi rychle, překotně různá opatření a to napáchá více škody než užitku. Já si myslím, že je velmi důležité vždy ověřit, zda jsou informace poskytnuté oznamovateli správné a úřady potom musí včas zasáhnout. Ještě jednou děkuji zpravodaji a předložím pozměňovací návrhy. Děkuji. Okay. Okay. We have representatives here from... Máme zde zástupce z OLAFu. Pokud by se chtěli vyjádřit, není to povinné, ale pokud eh, máte chuť se vyjádřit, tak samozřejmě kdykoliv. A kde jste? Kde se nacházíte? Chtěli byste se vyjádřit? Je zde se mnou i kolega z DG Home, jenž má na starosti horizontální pravidla eh, pro oznamování, takže bych předala slovo jemu. Eh, děkuji a eh, dobrý den. Jsem v podstatě z DG Justice, jednotka pro základní práva a chtěl bych se skutečně jménem komise vyjádřit. Aktivita oznamovatelů je a může být nezbytná pro identifikaci nesrovnalostí takže záleží nám, aby to fungovalo dobře. Eh, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru, eh, protože přispívají k odhalování nesrovnalostí a trestných činů. A proto komise podporuje cíl ochrany oznamovatelů a již přijala opatření na jejich ochranu v evropské sektorové legislativy a také eh, v rámci samotné komise. Mám tady na mysli vodítka, která byla schválena 6. prosince 2012. Členské státy eh, musí vytvořit eh, eh, účinné a také spolehlivé mechanismy na ochranu oznamovatelů, ale také na odhalování postupů vedoucích k praní špinavých peněz Určité požadavky ehm, se týkají také eh, firem a eh, dále ehm, v oblastech eh, týkajících se zneužití trhů, obchodních tajemství, nedávna, mm, nedávné informace, které prosákly, prosákly například ohledně panamských cených papírů, ukázaly, jak jsou nezbytní oznamovatelé v tomto případě při odhalování Eh, vyhýbání se daňovým povinnostem. 5. července 2016 komise vydala sdělení, které uvádí, jaký pokrok eh, byl eh, zatím dosažen v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem je tady tedy snaha, aby i na národní úrovni bylo zajištěno, eh, byla zajištěna ochrana oznamovatelů. Takže eh, mnohé již bylo v sektorových oblastech evropského práva učiněno a nyní musíme obezřetně posoudit eh, rozsah pro horizontální i další sektorové opatření a mm, při respektování principu subsidiarity. Uh, uh, Děkuji vám za uh, tuto stručnou zprávu, respektive příspěvek a ještě bych požádal jednou zpravodaje Denise, zdali bych chtěl uzavřít tuto diskusi. Děkuji vám, pane předsedo. Napřed zareagují na poznámky kolegů a pak komise. Pokud jde o vyjádření paní kolegyně, eh, týkající se mezinárodních organizací. Eh, souhlasím naprosto. Je nutno skutečně schválit obecná pravidla v rámci měkkého práva, a to by se mohlo také uvést v usnesení. Eh, mnoho práce bylo odvedeno i vně EU v legislativní oblasti a to by nám mohlo pomoci i uvnitř Evropské unie. Dále ombudsman a role ombudsmana, to je rovněž něco, o čem bychom měli diskutovat se stínovými zpravodají. Myslím, že je to nesmírně užitečné, pokud jde o získávání nezávislých rad nebo poradenství a Ombudsman by se také mohl stát jakýmsi nezávislým činitelem v Evropské unii. Já jsem zatím s eh, kanceláří ombudsmanky o tom nehovořil, takže zatím bychom mohli um, ponechat tu zprávu neutrální v této věci, ale je jasné, že bychom o této věci mohli hovořit i s Evropskou ombudsmankou. Dále Um, obchodní zájmy, které eh, musí být chráněny. Pokud jde o nesrovnalosti v naší oblasti, to znamená v oblasti finančních zájmů Evropské unie, tak možná zjistíte, že bychom eh, se měli více věnovat i veřejným úřadům či orgánům, eh, i národním, mm, více než soukromým jednotlivým podnikům. Například nesrovnalostem eh, ve veřejných zakázkách protože odpovědný je úřad nebo příslušný orgán, nejenom soukromé podniky. V odstavci 3 jsem se snažil o obezřetnost a eh, rozlišovat mezi těmi oznamovateli, kteří Eh, vlastně konají z vlastní iniciativy, z vlastního zájmu, bez eh, jednoznačného či důvodného důkazu a proto jsem tam uvedl formulaci, která se často objevuje i v mezinárodním měkkém právu, že totiž odhalují informaci eh, ve víře, že informace je pravdivá v době jejího odhalení. To znamená, že oznamovatel musí mít skutečně opodstatněnou víru, že to, co e, oznamuje, je pravdivé další e, výzkum nebo prošetření věcí je nezbytné, to by mělo být jasné, ale e, mělo by dostačovat, když někdo skutečně věří, že informace je pravdivá v době jejího odhalení pokud jde o vyhýbání se daňovým povinnostem a daňový únik, tady přesně nevím, jaký je rozdíl, respektive jak to zapracovat, zejména v oblasti finančních zájmů Evropské unie, kde existuje právní základ ve smlouvě, což eh, usnadňuje překonat eh, problém subsidiarity a eh, proporcionality. Když necháme stranou obecný horizontální nástroj, který komise dříve nebo později možná vyvine, kde právě subsidiarita může být určitým argumentem, s nímž tedy přijdou členské státy, já bych nevěděl, jak by někdo mohl tvrdit, že princip subsidiarity nebyl naplněn, protože to je právě to eh, tvrdé jádro existence tohoto výboru, ale i obecně, pokud je o ochranu finančních zájmů. Takže u toho bych skončil, ale eh, rád se podívám na pozměňovací návrhy a mm, případně i kompromisní pozměňovací návrhy, které se případně ještě zrodí. Děkuji. Děkuji Danisovi. vy jste se, se zmínil o pozměňovacích návrzích. Chtěl bych připomenout kolegům, že 11. Eh, říjen je den pro um, konečná lahuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A teď se posuneme k bodu 11, což je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, um, posílení správní kapacity v bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Uh, Myslím, že jsme se dohodli na tom, že eh, tento konkrétní bod eh, by mohl být eh, spoluřízen panem Petelem, který je předsedou delegace. A proto by bylo možná dobré, kdybyste mohl udělat pár úvodních poznámek k diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Rád bych poděkoval výboru KONT za pozvání kterému se dostalo delegaci tedy eh, delegaci bývalé Jugoslavie, eh, bývalé republice Jugoslávie Makedonie. Eh, máme tady zprávu, zvláštní zprávu Evropského účetního dvora. Budete asi svědomi toho, že delegace, které jsou součástí parlamentní výboru, jsou zodpovědné za prošetření všech aspektů vztahu mezi kandidátskými zeměmi a Evropskou unii. A myslím si, že je pro nás důležité, abychom eh, na společné bázi prošetřili eh, tuto důležitou a vyčerpávající zprávu eh, Evropského účetního dvora. Setkali jsme se jednou s makedonskými kolegy, to bylo během tohoto funkčního období a to bylo výsledkem, to bylo na konci politické krize, v tomto kandidátském státě. Byl tu společný, nemohl být svolán společný parlamentní eh, výbor v tom mm, standardním formátu. Dále asi budete vědět, že tři z našich kolegů se nepokoušeli eh, být nápomocní kolegovi Hánovi na jedné straně a našim makedonským partnerům na straně druhé eh, Eh, s tím cílem, aby Makedonie překonala eh, svou ekonomickou krizi a mohla eh, znovu nastolit stabilní politickou situaci, a aby se mohl takto urychlit proces přístupový. Obdrželi jsme celou řadu zpráv z Evropské komise, které posuzovaly administrativní schopnosti a potřebu dalšího vytváření administrativních kapacit. Toto bylo hlavně zdůrazněno jako jeden, jedna z palčivých otázek. A tato zvláštní zpráva Evropské účetního dvora se soustředuje právě na tento sektor. Evropská komise nedávno věnovala mm, hodně eh, finančních prostředků tomuto účelu. Naše delegace eh, je přesvědčena o tom, že kvalita a věrohodnost eh, přístupového procesu kandidátské, této kandidátské země hodně závisí na kvalitě Eh, toho, jak budou tyto prostředky použity, tyto relevantní prostředky. Jsme potěšeni eh, tím, že můžeme eh, poznamenat, že Evropský účetní dvůr podává zprávu o pokroku, ovšem jenom o omezeném pokroku. Jsme potěšeni, že vidíme, že zprávodaj pan Zdechovský tady zdůraznil ty prvky, které byly úspěšnější v tomto procesu navrhuje, aby komise budovala na e, pozitivních výsledcích tohoto přístupového procesu. Dovolte mi, abych ještě dodal následující věc. E, jsem přesvědčen o tom, že členské státy které e, se nezasazují za větší evropský rozpočet, do budoucna budou eh, muset eh, detailněji prošetřit způsob, jak jsou využívány společné finanční prostředky. A jsem si jistý, že eh, toto bude také v zájmu přístupových zemí samotných. Zprávy Evropského účetního dvora a pana, zpráva pana Zdechovského jsou velice podle nás důležité. Toto je jeden ze způsobů, jak pomoc při eh, přistoupení může být daleko účinnější. A to nám také umožní věnovat se více oblastem, kde se docelují eh, výsledky. Tak tolik ve stručnosti k tomu, co jsem chtěl říct. Dovolte mi, abych ještě shrnul eh, tím, že vyjádřím svou naději v to, že prosinci, příští roku, při prosinci doufáme, že se budou konat volby, jak eh, bylo dohodnuto s makedonskými politickými zástupci. Toto by mohlo vést k znovu nastolení eh, stabilnější politické situace, eh, takže pak budeme moci lepším způsobem plánovat projekty, na které se mají evropské prostředky použít. Děkuji. Děkuji a děkuji mnohokrát, že jste sem přišel a podělil se s námi o vaše eh, odborné poznatky k tomuto tématu. Navrhl bych, aby třeba mm, další pohořil eh, zástupce z účetního eh, dvora a pak může pohovořit samotný zpravodaj, pan Pexmer. Děkuji. Pane předsedo, je mi potěšením, že vám dnes mohu předložit tuto zvláštní zprávu číslo eh, z roku 2016 o eh, posilování eh, těchto kapacit v bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Dovolte mi, abych vám poskytl pár informací. Mm, když se podíváme na výsledky, kterých Evropská unie dosáhla, tak nesmíme zapomínat na to, že je tady obtížný kontext, v kterém komise pracuje. Eh, bývalá eh, Jugoslávská republika Makedonie byla eh, kandidátskou zemí od roku 2005 mm, a toto je nejdelší období na západním Balkáně. Ale Rada dosud musí učinit rozhodnutí o rámci, v kterém se zahájí vyjednávání. Tato země se nachází ve velice složité mm, politické situace mm, už po několik let a v našem auditu jsme viděli, že toto mělo dopad eh, na rychlost eh, reform, eh, které měly prováděny národními úřady. V listopadu 2015 komise prohlásila, že je připravena rozšířit, rozpracovat svá, oper, svá doporučení, se mají mm, tato jednání rozšířit, mm, ale toto, mm, toto potom vypadalo jinak, toto doporučení, když se podíváme také na provádění různých prioritních eh, reform. Dovolte mi, abych stručně popsal náš audit a naše závěry během roku 2000, od roku 2007 až 2013, mm, to je období, které jsme auditovali, bylo to 615 mm, milionů eur, mm, které byly vydány pod hlavičkou předpřístupové pomoci, aby se napomohlo bývalé Jugoslávské republice Makedonii připravit se na přistoupení k Evropské unii. Podpora EU této zemi i pokračovala a pak byl využila vyžit další nástroj, a sice přidělení 640 46 eh, milionů eh, mezi lety 2014 až 2020. A v tomto auditu jsme eh, tady takový těsný rámec, který jsme viděli, chtěli se prošetřit, jestli komise podpoří, jestli pomoc komise tady byla účinná. Rozhodli jsme se pro toto, pro toto období, řekli jsme si, že tady bude zapotřebí těchto prostředků, tak aby se tato země připravila na eventuální přistoupení k Evropské unii. Soustředili jsme se v našem auditu na projekty, které byly zacílené cíleny na posílení administrativních kapacit, a to ve třech klíčových sektorech. Za prvé mm, veřejná zpráva, tedy reforma veřejné zprávy, 12 mm, celkově přidělených prostředků, za druhé doprava 18 a třetí bylo životní prostředí 16 Eh, konkrétně jsme posuzovali, jestli eh, předpřístupová pomoc EU, jak z finančního i nefinančního hlediska, eh, může účinným způsobem přispět k posílení těchto kapacit a tomu, aby bylo možné provést reformy v této zemi. Zvažovali jsme dva aspekty. Za prvé, pokrok eh, projektů, které byly eh, podporovány EU, tedy zlepšení eh, veřejné zprávy a pak, jestli byly, bylo docíleno zamýšlených výsledků. Za druhé, jak dobře, používá, jak dobře vede komise dialog a používá tohoto dialogu jako prostředku pro posílení národního reformního procesu. Takže, jaký pokrok byl dosud učiněn? Tady máme hlavní závěry našeho auditu. Celkově jsme došli k závěru, že Tady byl relativně omezený pokrok při posilování správních kapacit v klíčových oblastech během auditovaného období. Většina projektů, které byly auditovány, byly dobře řízeny a úspěšné, dosáhlo se výsledku, ale méně tomu tak bylo ve zlepšování eh, právních nebo administrativních kapacit z dlouhodobého hlediska. Je důležité podtrhnout skutečnost, že veškeré eh, projekty, které byly auditovány, eh, začlenovaly aktivity, které jsou zaměřené na posílení administrativních kapacit, ale ne vždycky se věnovaly těm hlavním slabým místům. A proto docházíme k závěru, že komise by měla se lépe zacílit a učinit takovou prioritu těch podpor, té podpory, kterou poskytuje. Pak to byly jiné oblasti, eh, kde jsme viděli aktivní podporu národních úřadů, když šlo o e, využívání e, těch výhod, které vyplývají z prostředků Evropské unie. Například, když hovoříme o boji proti korupci nebo zlepšování e, zadávání veřejných zakázek, tak jsme viděli, že akční plány, které byly navrženy, ještě musí být přetaveny v konkrétní činy. Také jsme viděli, že komise se pokouší eh, dobře využít ehm, politického dialogu, tak aby eh, pozbudila ehm, eh, závazky reformního procesu, protože rychlost ehm, reform je v rukou národních úřadů. A konečně e, vidíme, že tím, že se e, některý, některý management tady e, předává do rukou Národního úřadu, tak to může stimulovat vytváření osvědčených praktik, příkladů, které potom mohou být rozšiřovány na širší veřejnou zprávu. Závěrem bych rád konstatoval toto. Podpora EU pro posilování administrativních kapacit v bývalé Jugoslávské republice Makedonii musí být prioritizována a musí být být založena na, eh, solid, na, na pevných národních eh, závazcích, tak aby mohla přinést kýžený výsledek. Děkuji. Děkuji, pane Vesbergu, a nyní dávám opět slovo našemu zpravodaji, panu Zdechovskému. Příběh Makedonie mi trošku připomíná příběh příběh ztraceného syna z Bible. Eh, Balkán vždycky patřil mezi Evropu a mezi vyspělou Evropu a bohužel její rozpad a její potom drolení připomíná některé příběhy, které známe z dob římských nebo z dob biblických. A je to prostě tak, že příběh Makedonie není příběh jenom dobrý a zlý. Je to příběh dvou stran o dvou mincích, která prostě dneska je v situaci, která není příliš příznivá, není příliš dobrá. A proto se ukazuje dobrost Evropské unie ve snaze pomoci. Já bych chtěl nejdříve poděkovat účetnímu dvoru za jeho opravdu velmi dobrou zprávu, velmi kvalitní, velmi eh, s velkou radostí jsem si to přečetl, protože zrovna tuto zemi mám velice rád a děkuji také pracovníkům Evropské komise, který trávili s náma poměrně dost času diskuzí o této zprávě a o tom, jakým způsobem reflektovat to, co se dneska děje, děje v samotné Makedonii nejposlednější, ale nejprvnější, také bych chtěl poděkovat Aloisovi Petrolemu, který přišel na tuto diskuzi, protože on sám patří mezi odborníky právě na, na oblast Balkánu a musím říct, že on tady zmínil právě roli Evropského parlamentu a roli dalších balkánských eh, zemí, které umožnili nebo umožňují demokratizaci a umožňují cestu k demokratizaci samotné, samotné Mal, eh, Makedonie této zprávě samotné několik důležitých poznámek. Tato zvláštní zpráva patří k sérii zpráv Evropského účetního dvora, jí se zaměřují na naše východoevropské sousedy a potenciální členské státy. Sám jsem si při čtení této zprávy představoval situaci před 15-17 lety, když se tady četlo něco podobného o České republice. A myslím si, že muselo to vypadat podobným, ne možná někdy horším způsobem. Ta zpráva se týká regionu, kde je potřeba udělat hodně práce na vylepšení veřejné správy, posílení integrity státních institucí, posílení uh, vymahatelnosti práva a vymícení korupce, než tento stát vstoupí a stane se plnohodnotným členem Evropské unie. Bohužel ale shledávám, že audit nám neukazuje zrovna pozitivní obrázek o tom, jak se daří v Makedonii financovat rozvoj administrativních kapacit. Makedonie udělala za několik posledních let obrovský pokrok v budování státní správy v různých oblastech. Nicméně Eh, nedávná politická krize znamenala velký krok zpátky a to si musíme tady otevřeně říct. Jak vyplývá ze zprávy Evropského účetního dvora, Makedonie dosáhla pouze omezeného zlepšení k posilování administrativních kapacit v klíčových oblastech, jako je rozvoj státní správy. To bylo eh, svým způsobem také důsledkem politického prostředí Zprávu jsem psal na jaře 2016 a od té doby se situace v Makedonii ještě dále vyvinula. Proto budu text do budoucna modifikovat. Tím chci předejít různým poznámkám svých kolegů, které chtějí reflexy toho textu s ohledem na současný dialog. Ve zprávě zdůrazňuji, že Evropská komise musí zahájit dialog s makedonskými představiteli napříč politickým spektrem o boji proti korupci. Nicméně jde o nepřesnou formu formulaci, neboť komise se angažovala a angažuje v implementaci dohody z eh, Prezina a především pak odvedla velký kus diplomatické práce při řešení tamní politické krize. Především komisař Hahn se osobně angažoval ve vyjednávání dohody na řešení krize a ve stanovení podmínek, které doufejme povedou ke konání voleb za to patří komisi velikánské uznání a kredit a myslím si, že to je potřeba dvakrát podtrhnout. Jak jsem již zmínil, politické prostředí bylo stíženo politickou krizí, která odstartovala poté, co se navrh dostal skandál s odposlechy, z níž vyplynulo závažné eh, skutečnosti týkající se volebních podvodů, rozsáhlé korupce, vládní manipulace s médii a sledování více jak 20 tisíc osob, mezi nimiž byli politici, novináři, soudci, zahraniční velvyslanci, aktivisté a kdo ví, kdo ještě. Tato krize zapříčinila, že aktivní podpora financování projektů ze strany národních autor, autorit tak byla poměrně slabá a chyběla politická vůle k dotažení projektu do konce v poslední řadě bych rád zdůraznil, že většina těchto projektů byla přitom dobře navržena a implementována, ale ve výsledku byly výstupy projektů e, velmi limitované a nedostat, e, nedostatečné kvůli nedostatečnému závazku z makedonské strany. Ačkoliv okolnosti a externí faktory ovlivňující celkový e, celkový pokrok s, doporučení, s doporučeními bude možný dále rozvíjet po implementaci a po změně politické situace v zemi. Už dnes musíme zdůraznit, že je potřeba bojovat za větší třeba ochranu whistleblowerů a to s ohledem nejen na současnou politickou situaci. A poslední dvě poznámky jsou, že směrem ke komisi. Komise by měla dále pokračovat ve spolupráci s neziskovým sektorem, který funguje jako externí hlídací pes transparentnosti státní správy a dále doporučuji komise, komisi, aby stavěla na úspěšný, úspěšné modelu projektů, jež přinesly kýženou přidanou hodnotu a zároveň se již v počátečním stádiu prokázaly jako udržitelné a dlouhotrvající. Komise musí vylepšit své strategické projektové plánování přistupovat k projektování koherentně a musí být připravena okamžitě reagovat na nenadálé situace, ať již rychlým uvolněním prostředků nebo rychlým sankcionováním. Dámy a pánové, omlouvám se za komplexní zprávu, ale opravdu toto téma je mi velmi blízké a myslím, že jste cítili i můj emocionální zájem eh, v tom, aby situace v Makedonii se i nadále zlepšovala. No, thank you for your, your report and, uh, and your contribution. Děkuji za váš příspěvek. A já se teď uh, obracím na komisi, protože nevidím žádného jiného kolegu, který by se hlásil. Vystoupím tedy stručně já. Před uh, několika lety náš výbor poslal delegaci do Kosova a Makedonie ohledně používání předvstupního financování. Ukázali nám jeden příklad eh, projektu. Je to hraniční přechod eh, někde eh, v horách a vzali nás autobusem na jednu stranu hranice a čekali jsme na druhou, nebo tedy na autobus, který nás měl převést. Nicméně stalo se nám, že nás autobus vysadil na špatné v hraničním přechodu, tak jsme tam čekali několik hodin, povídali jsme si, pili jsme pivo. Nakonec tam přijel nějaký místní autobus a ten nás převezl, takže to byl náš první dojem, můj první dojem z Makedonie. Byl jsem před několika týdny na konferenci v Bělehradě pro kandidátské země. Byla to zajímavá konference, kde jsme diskutovali se všemi kandidátskými zeměmi ohledně využívání financování. My jsme navštívili tyto země. Byl to také dobrý příklad použití takzvané měkké síly, abychom jako parlament ovlivnili kandidátské země a zajistili, že se ty peníze využijí efektivně a že budou skutečně připravovat tyto země na vstup do EU. Já jsem eh, říkal, že je to trošičku ironické. Já jsem z Velké Británie a hovořím o tom, jak používat předvstupní financování, když my možná odejdeme. Ale kdo ví, jednoho dne to možná budeme potřebovat sami v každém případě. Žarty stranou, jsou zde důležité otázky. Jedna je pro účetní dvůr. Nejsem si jistá z data práce, kterou jste udělali na této zprávě bylo v rámci IPA 2 nebo IPA 1. Můžete nám to říci? A pokud to bylo ještě předtím, než byl rámec pro IPA 2 zaveden, jak to tedy vypadalo? A druhá otázka je pro zpravodaje. Pane Zdechovský? Jen otázka pro vás. Vy jste se zaměřil na to, co by komise mohla dělat, aby se pokusila ty věci vylepšit, takový výhled. Mohla byste se také zaměřit na členské státy jako takové, na jejich zodpovědnosti, aby skutečně využili to financování efektivně a účinně. Ale to je jen poznámka z mé strany. Takže to je z mé strany vše. Nikdo další se nehlásí z poslanců, takže předám slovo komisi. Myslím, že je tady pan Mordu. Thank you very much, Chair. Um, Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, řečníkovi, který dobře pohovořil o tom, že nepracujeme ve váku, ale že máme zde politickou, velmi často se měnící situaci. Stejně jako ta vaše cesta autobusem, ne vždycky se dostanete z bodu A do bodu B tím nejpřímějším způsobem. Je důležité zprávu zasadit do politického kontextu ta zpráva přichází v okamžiku, kdy země stojí na křižovatce, kvůli tomu, že zde probíhají další politické krize. Pan Hán společně s velkou pomocí Richarda Howita, pana Kukana, pana Weigla hodně na tom pracoval, snažili se dosáhnout politické dohody. Minulý rok v létě některé věci ovšem nebyly splněny, například měla být stanovená zvláštní prokuratura také, máme zde předčasné volby, to je také velmi důležitá věc. A další součást té dohody ještě ovšem splněna není. Například urgentní priority a jejich, urgentní tedy reformy, které jsou prioritní, a potom takové věci, které souvisí s bojem proti korupci, s právním státem a také s potřebou reformy státní zprávy. Já zdůrazňuji tyto věci. Možná ne všechny tyto věci vypadají tak, že ty předstupní finance, které jsou využívány, mají takový dopad, jaký se očekává. Pokud jde o konkrétní implementaci těchto prioritních reform, tak ne vždy vláda odvedla takové úsilí, jaké se od ní očekávalo. 9. listopadu také budeme mít příležitost eh, na konferenci dále vyvíjet tlak na vládu, aby přišla s těmi reformami, což také umožní udržitelnější základnu pro evropské financování, aby ty evropské peníze mohly mít větší dopad. K těm doporučením účetního dvora my z naší strany si velmi ceníme konstruktivního tónu této zprávy, kde se uznává, že to financování je poskytováno za velmi složitých eh, politických eh, podmínek, eh, pak zde byla otázka na EPA 1 a novou generací EPA 2. Já myslím, že došlo k vývoji tohoto nástroje. Tento vývoj nám umožňuje přijmout poměrně přísná opatření při ochraně našich finančních zájmů. Máme mnohem silnější rámec pro kondicionalitu, podmíněnost v rámci EPA 2. Na tom instituce velmi trvaly, pokud jde o dialog a diskuse my jsme tomu říkali performance framework. To nám umožní z dlouhodobého hlediska, aby se finance přesouvaly z jedné země do druhé podle výkonu, podle toho, jak jsou plněna objektivní kritéria. Takže zde máme konkrétní cíle pro jednotlivé země, ukazatele a tak dále, abychom mohli lépe monitorovat výsledky. V tomto období, to znamená 2014-2016, jako přímý výsledek některých problémů, s nimiž se potýká bývalá Jugoslavská republika Makedonie a také nedostatečná politická vůle, že už bylo využito, nebo tedy nebylo využito 50 milionů eur. Kvůli tomu, že zde nebyly dostatečné záruky, že tyto peníze budou použity v souladu s podmínkami. Pokud řekneme, že ty reformní priority budou správně implementovány a pokud bude dosahováno cílu, tak eh, potom dojde k navýšení těch prostředků. A tady vyžadujeme zcela celostní přístup, takže zde není v podstatě rozdíl mezi tím, když diskutujeme o využití financování a o politickém dialogu. Tam komisař Hahn neustále hovořil o tom, že země se musí znovu zapojit do politického dialogu a musí začít implementovat ty prioritní reformy a uplatňovat dohodu. Já souhlasím s tím, co zde říkal jak zpravodaj, tak i pan Vespek, Potřebujeme větší politickou vůli na straně vlády. Ta bude znamenat eh, skutečnou změnu, skutečný rozdíl. Proto budeme jako Evropská unie na základě vůle vlády do toho vstupovat. My můžeme pomáhat, ale nemůžeme vládu zastoupit. To je tedy naše poslední sdělení. My budeme pokračovat ve své podpoře i podpoře občanské společnosti, jak finanční asistencí, tak i v politickém dialogu a budeme vycházet z doporučení jak eh, účetního dvora, tak zpravodaje děkuji eh, za váš příspěvek. Mm, Ještě dám příležitost panu Vespemu a pak panu Petelemu a pak konečně zpravodaj aby ukončili diskuzi, ale eh, pan kolega nejprve. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za to, že jste se s námi podělili o vaše balkánské zkušenosti. Musím říct, že jsou to horší věci, než se mohou stát na checkpointu podle mých zkušeností, ale musím říct, že musíme Eh, možná pít pivo eh, podle určitého manuelu. Zdá se, že to je dobrá věc. Eh, k vaší otázce, pane předsedo. Pa jedna. Hvala lepa, gospod predsednik. Pane předsedo. Ano, můžeme sdílet různé zkušenosti s touto kandidátskou zemí. Mnohem hezčí než autobus, který nikdy nedorazí. Tak já bych se s vámi chtěl podělit o tři eh, poznámky. Za prvé, realisticky a konstruktivně podle mého názoru optimistická diskuze je eh, zvláště, protože komise eh, tady volí celostní přístup k této zemi. Což znamená, že tady je politické povědomí, v komisi a také v Evropském parlamentu o tom, že technický pokrok není dostačující. Naopak, Musíme zlepšit ehm, vnitřní politický image ehm, této země, tak aby se normalizovalo fungování politických institucí a aby se zlepšil ještě celý širší politický kontext. A jsem potěšen, že slyším od pana Peseka, že jsou tu určité mm, vnější vlivy v předpřístupové pomoci a v jejím úspěšném průběhu. Ehm, chtěla bych to, to bych vyjádřit takto. Ehm, jsou to určité záležitosti, které přístupová země by, mm, a které by se měla postarat bez ohledu na konečný cíl, což je členství v EU. Některé reformy by měly být provedeny bez ohledu na tento eh, cíl kandidátské země. Jsem rovněž potěšen tím, že vidím, že je tu geostratický eh, důraz, který byl učiněn v rámci těchto diskusí. Mám dojem, že někdy totiž eh, si úplně neuvědomujeme význam míru a spolupráce v této části Evropy která není sou, ještě součástí EU. Je důležité vyhnout se asymetrické eh, situaci v kandidátských zemích. A tato diskuse jasně ukázala, že budeme pokračovat eh, s tímto konstruktivním přístupem. Mohu vás ujistit, že eh, naše parlamentní delegace co se týče našich vztahů s um, partnerskými delegacemi z Makedonie, že bude pokračovat um, a trvat na uh, uh, významný, na vybudování významných dalších um, administrativních kapacit, ale uh, věrohodnost to je něco, čemu musí obě strany věnovat velkou pozornost. To je důležité. Děkuji. Všem, kteří jste se této diskuze zúčastnili, Ehm, já osobně, dovolte mi první poznámku eh, k, k tomu, co říkal Darek Darkuvíš, jaký je rozdíl mezi Čechem a Britem, když jede přes checkpoint a rozbije se autobus. Čech má radost z toho, že tam má pivo a Brit je nešťastný z toho, že se rozbila autobus. Takže já bych to bral i z té lepší stránky, myslím si, že tam je i spousta pozitivních momentů. Ale eh, to jenom k tomu příběhu, který už jsem od tebe předtím slyšel. Já samozřejmě jsem zpravodajem i dalších zpráv eh, o přístupových nebo kandidátských zemí a opravdu ta situace v dalších zemích není, není eh, taky lichotivá a taky ta tady určitě uslyšíme mnoho další kritiky i o dalších kandidátských zemí. A souhlasím s tím, co řekla tady komise. Ano, my můžeme uvolnit peníze až poté, co vlastně vláda začne plnit to, k čemu se zavázala ale musíme brát tu zemi komplexně. Musíme vidět opravdu, opravdu i pokrok v této zemi, který nastal za posledních tři až pět let. Musíme vidět, s čím si ta země prošla a musíme vidět také to, kde by ta země byla bez toho, když by jsme tam jako Evropská unie nepůsobili, a jak mohla být třeba destabilizovaná po té, co tam denně eh, proudilo pět tisíc migrantů. Já jsem v té době na Balkáně byl a viděl jsem to a musím říct, že v té době jsem Makedonii trochu, trochu odpustil. A poslední, poslední poznámka k tomu, co tady bylo řečený proto jsme Evropská unie, proto jsme Evropský parlament, proto není jedna země, která tlačí na Makedonii, ale tlačíme všichni a je to vlastně taková otevřená náruč toho otce, toho, který samozřejmě chce mít toho nejlepšího vychovaného syna a chce být na ně pišný. Ale někdy prostě se ten syn nepovede. A je to celoživotní zápas o dobro toho jeho, jeho syna. A tímto se chci s váma rozloučit. Já vidím, že Makedonie není ideální. Ta situace tam není ideální. Ta, ty věci, které jsme tady pojmenovali, nejsou ideální, ale je potřeba na nich pracovat a je potřeba aby jsme my podali Makedonii, Makedonii ruku, jinak ta země se ocitne v chaosu. Děkuji vám za vaši pozornost. Thanks for that. Děkuji za tuto eh, za závěrečná slova. Paní Spiraky eh, zrovna naznačila, že by se ještě chtěla ujmout slova, eh, ale mm, vím, že to bude stručné, to budou stručné poznámky. Děkuji, já jsem byla v ITRE, kde se hlasovalo, protože jsem dorazila pozdě a dovolte, abych um, hovořila v mateřštině a sice v řečtině. Bohužel zatím nemáme tlumočení. Omlouváme se. Takže děkuji. Eh, ano, promiňte, je zde technický problém, problém protože eh, nemáme eh, řeckou kabinu tlumočnickou. Takže paní poslankyně promluví anglicky. Domnívám se, že stabilita je nezbytným předpokladem pro bývalou e, Jugoslávskou republiku Makedonii pro přistoupení k EU. A od Makedonie potřebujeme, aby respektovala právní stát, lidská práva a samozřejmě také eh, vztahy eh, dané sousedskou politikou. A chtěla bych proto zdůraznit, že je zde skutečně nedostatek politické vůle ze strany vlády, to vytýká Evropská komise Makedonie, eh, Makedonii. A já bych chtěla zdůraznit, že tento nedostatek politické vůle jde ruku v ruce s nedostatkem eh, transparentnosti eh, v státě. A proto bych chtěla, abyste všichni povzbuzovali více Makedonii, aby žádným způsobem přistupovala k volbám a připravila je ty se zatím ještě neuskutečnily. Děkuji vám. Myslím, že to, co jste uvedla, eh, navazuje eh, na eh, předchozí řečníky, zejména pokud jde o nutnost mm, politické vůle ze strany makedonské vlády. Tím jsme uzavřeli tento bod. Děkuji vám za to a můžeme přistoupit k bodu číslo 12, studie na téma reformy veřejného sektoru a jak je využívan rozpočet EU na podporu této reformy. Naším zpravodajem je pan Hayes, který se k nám již připojil a e, myslím, že máte k dispozici také jeho dokumenty. Děkuji vám mnohokrát, pane. Pane předsedo, takže ke zprávě z Centra evropského akademického výzkumu a e, Centra pro evropskou politiku. Děkuji jim e, všem za práci, kterou odvedli v uplynulých měsících a také e, děkuji sekretariátu výboru za umožnění této práce a za spolupráci se mnou. Promiňte, říká předseda, promiňte, mohl byste odcházet poněkud tiše, jak klidně, abyste nerušili průběh schůze. Děkuji, ale my zde nejsme o toho, abychom naslouchali, nebo abyste naslouchali mě, ale především našim hostům. Eh, eh, chtěl bych ale eh, říci, že před časem jsem v rámci Irs, v Irsku měl odpovědnost za reformu veřejné zprávy a musím říci, že to není pouze problém zemí, které čelí finančním problémům, ale jde o to zajistit, abychom přistupovali k věcem jinak, lépe, abychom dosahovali více výsledků pro naše občany občany, abychom také zajistili, že lidé, kteří pracují ve veřejné správě, eh, poskytovali co nejkvalitnější služby. Myslím eh, také, že se musíme oprostit od myšlenky, že reforma veřejné zprávy se týká pouze množství a čísel mělo by jít především o to dělat věci jinak a sice měřitelně jinak. E, zpráva zdůrazňuje, že existují klíčové oblasti financování Evropskou unii, které povzbuzují členské státy, aby se věnovali právě e, této oblasti. Je tady otázka, jak na to reagují členské státy, jak členské státy využívají těchto fondů, zdali se e, lze něčemu přiučit Eh, v této oblasti. Klíčovou částí naší práce je tedy eh, využití nebo lepší využití eh, rozpočtu napříč Evropskou unii. Takže je nutno, abychom identifikovali oblasti, kde probíhá veřejné financování, aby tady proběhly reformy, ať už e, se jedná o služby, o e, doporučení jednotlivým zemím, realizaci Horizontu 2020 a další. Tady o tom se dozvíme více ve zprávě. A studie také ukazuje, že se potřebujeme více zaměřit na reformu veřejné zprávy a e, také e, zvýšit evropské strukturální financování a postupovat e, v souladu s doporučeními pro zemi. Překvap překvapilo mě, že navzdory jasným doporučením eh, často eh, nepobízíme dostatečně, nestimulujeme dostatečně evropské státy, aby eh, lépe využívali evropského rozpočtu, evropských fondů. Byť je to obsahem doporučení pro jednotlivé členské země. Nepodporujeme, nepobízíme dostatečně členské země, aby si osvojovali ty nejlepší a nejosvědčenější praktiky. Musí být jasné, že evropský eh, rozpočet eh, samozřejmě eh, nabádá k uplatňování elektronického, elektronické zprávy. Dále v zprávě jsou uvedeny čtyři členské země, Bulharsko, Estonsko, Řecko a Itálie. Eh, jimž je věnována celá řada pozorování. O tom určitě uslyšíme od autorů, co zde fungovalo, co méně a kolik eh, reform eh, bylo vlastně součástí politického systému, kolik bylo vlastně realizováno z hora směrem dolů, které byly dobré a méně dobré výsledky. Nutno ale eh, je si uvědomit, že tady eh, se musí jednat o politickou prioritu, o reformu, která je poháněna eh, vlastně z politické úrovni. Musíme si také uvědomit, jaké, o jaké reformy musí jít. Musíme také zajistit, aby zaměstnanci veřejné zprávy věděli, že Tady nejde pouze o čísla, náklady, ale jde o to přistupovat k věcem eh, jinak a eh, poučit se z těchto zkušeností. A jedna Eh, mimořádná slabina v rámci stávajícího Evropského investičního fondu je nedostatek společných indikátorů, eh, zejména ve vztahu k eh, strukturálním fondům a reformě veřejné zprávy. Tedy komise musí poskytnout jasnější pokyny a také musíme využít strukturální reformy k podpoře programů, které budou účinnější a to by mělo tu reformu ještě více vlastně posílit je nutno koordinovat a mobilizovat eh, eh, existující know-how. Jedná se o případovou studii čtyř z 28 členských států, ale jsem si jist, že to dobře zapadá eh, do zadání. Vzhledem k tomu, že jedna část evropského rozpočtu je nyní věnována reformě veřejné zprávy. Musíme se z toho poučit a musíme zajistit, aby příklady osvědčené praxe byly pozitivně zdůrazněny jmenovány a e, e, nikoli e, negativně. Těším se již na závěry autorů a samozřejmě na otázky nebo připomínky kolegů. Děkuji vám. Děkuji, Brian, za tvůj příspěvek, za to, že jsi se s námi podělil o své poznatky k tomuto tématu. A jak jsi řekl, um, jsou to tři autoři mezi námi, plus pan Pinsky, který sedí vpředu tam a um, ale máme tady tři autory, nevím, v jakém pořadí jste se rozhodli promluvit, nechám to na vás. Uh, good afternoon. Hezké odpoledne, děkuji velmi za úvodní slovo, jmenuji se Fevin Zulek. Děkuji za to, že jste nás požádali sem přijít a eh, předložit mm, eh, výsledky našeho výzkumu k podněcování eh, v sektoru eh, veřejného rozpočtem. Chtěl bych krátce představit eh, témata a potom to ponechám svým kolegům, aby předložili studii. Provedli jsme tento výzkum s konzorciem, který byl koordinován EPC a já zastupuji EPC jako hlavní e, zástupce nebo ředitel spolu s Centrem ekonomického, ekonomického e, rozvoje CTV a institutem Jacques Delora e, v Paříži, tak také Friedrich Heinemann nás podpořil, který se věnoval daňovým otázkám a pak Lila Livovi, to je zástupce v institutu Jacques Delora. Oni předloží studii a začneme Friedrich Ulriche. Ano, děkuji. Děkuji, také chci všechny přivítat. Rádi bychom vám předložili takové stručný souhrn toho, eh, co jsme udělali. Ehm, celková ehm, motivace tohoto studie, to je dost jasné, eh, čemu jsme se přiučili v posledních eh, letech v účinné veřejné eh, zprávě musíme hledat nedostatky. To není jenom je fenomén kandidátských zemí, ale eh, také to najdeme, je problém, který se eh, táhne napříč v mnoha zemích, eh, které jsou dlouho členy a také jsme eh, zjistili, že eh, tady nejde jenom o to, že potřebujeme dobrou veřejnou zprávu, abychom mohli správně vynakládat peníze, ale potřebujeme dobrou veřejnou zprávu, abychom mohli dostat všem těm závazkům nebo cílům evropské politiky v oblasti ekonomiky a sociálního blaha, tak abychom získali na konci důvěru občanů. Takže si myslím, že je to dost jasná motivace jak jsme postupovali. Studie byla provedena, jak to tak bývá, je to velmi krátká studie, my akademici většinou tomu věnujeme delší čas, ale byly to tři měsíce a kromě toho, že jsme dělali takový screening mm, a že jsme se podívali na, udělali jsme takovou kvalitativní analýzu celého pozadí, tak velice důležité bylo 30 mm, interview, strukturální interview, která jsme vedli a s nejrůznějšími lidmi, lidmi, kteří jsou zodpovědní za programy, za rozpočtové programy EU, Eh, kteří mají podněcovat reformy, ale také to byli specialisti z oblasti veřejné zprávy, dále to byli jednotliví experti ze zemí. Pan Hayes už se zmiňoval o čtyřech eh, zemích eh, se s přípravnými studiemi, Itálie, Řecko a další, ale také tady byla celá řada akademiků, kteří prováděli výzkum v oblasti veřejné zprávy a její účinnosti. Ehm, chtěl bych jasně říct, že tady ehm, ne, neřekneme, kteří ve, experti to byli, to je taková ochrana oznamovatelů, ale eh, máme tady seznam, ale nechceme je eh, individuálně jmenovat. Myslím si ale, že mm, eh, se tady objevila celá řada zajímavých aspektů, které vyplynuly z těchto rozhovorů. Mm. Než přejdeme k obsahu, tak bych rád zdůraznil to, jak mm, definujeme reformu veřejné zprávy. Takže když mluvíme o eh, reformě veřejné zprávy, eh, tak eh, to jsou změny týkající se struktury a procesu organizací ve veřejném sektoru s cílem toho, aby fungovaly lépe. Je to velice důležité, protože tady mm, máme se dočení s otázkou, jak motivovat jednotlivé administrativní zprávy, jak má být tato zpráva fungovat efektivněji. Nemluvíme tady o politických reformách obecně. Myslím si, že tady se jasně oprošťujeme od nějakých ideologických různých diskuzí o tom, jak mají velké vlády nebo jak moc mají být vlády zaangažovány. Prostě e, výchozím bodem, předpokladem je, že když vláda e, má plnit nějakou funkci ve veřejné správě, tak by tak měla činit e, účinným způsobem. Takže mm, toto je prostě mm, to, jak my chápeme reformu veřejné správy. Takže se soustředujeme na jádro těchto administrativních struktur a také chceme do toho zapracovat soudní systém, systém, nečlenujeme politické oblasti jako vzdělání nebo zdravotnictví konkrétně, ale tady eh, se bavíme o administrativních správních reformách, o takové jádro eh, veřejné administrativy. Studie má jasné zaměření a sice jaké rozpočtové nástroje máme k tomu, abychom eh, posílili tyto reformy, jaké jsou silné a slabé stránky použitých rozpočtových nástrojů. Ale to podněcování k reformám eh, státní zprávy v Evropě není jen o poskytování peněz. Máme celou kapitolu, která má za cíl identifikovat různé kanály a ne vše souvisí s penězi. Máme zde screening kandidátských zemí, předvstupní podmíněnost, hraje to důležitou roli v, evropské, v evropských vládách a v evropském semestru. Když se teď podíváte kolik eh, doporučení pro konkrétní země souvisí s reformami veřejné zprávy, tak si uvědomíte, jak je toto pole důležité. Evropa, Evropská unie nemá žádné přímé kompetence v této oblasti, to je otázka národní svrchovanosti, nicméně mnohé evropské legislativy pro vnitřní trh mají důležitý nepřímý dopad na poskytování služeb veřejného sektoru. Máme například eh, směrnici o veřejných zakázkách a tak dále. To znamená, že je celá řada různých nepřímých cest, eh, které vytvářejí jisté podmínky pro jisté aktivity veřejného sektoru. Když se podíváte zpět a zeptáte se, jak Evropská unie přistupovala k reformám veřejného sektoru v průběhu léta, tak znamenáte změnu paradigmatu. V minulosti ten přístup byl takový. Musíme mít eh, veřejnou zprávu v členských státech, protože chceme konzistentně vynakládat evropské peníze. Takže role byla technická pomoc, technická podpora, to tedy byl takový <clears throat> takové klíčové zaměření. Členské státy by měly být schopny správně vynakládat evropské peníze, ale to bylo opravdu příliš zúženo a tento náhled se v posledních letech vyvinul, takže dnes máme mnohem širší náhled na roli a dobré fungování veřejné zprávy pro hospodářský a sociální rozvoj obecně. A čím dál více je to ovlivňováno nástroji, o kterých bude informovat Eulalia, Tematický cíl 11 v evropských strategických investicích je klíčovým příkladem tohoto komplexnějšího přístupu. Další východisko je ten trend, který máme v reformě veřejné zprávy, který ten náhled na ten nový veřejný management. To byl takový tržní přístup k veřejné správě, že zde máte určitá zisková centra, jako například agentury a tak dále. To je pořád ještě převažující pohled, ale velmi úzký. A s tou zkušeností několika desetiletí jsme se začali učit ten přístup eh, přepracovávat. A je zde velká fragmentace, takže ten, tato reforma musí být vyvážena přístupem, který je zaměřen na síť. A to si myslím, že je důležitá součást jakéhokoliv komplexního přístupu k evropské politice v oblasti veřejné zprávy. To znamená síťový přístup, který zdůrazňuje takové věci, jako je digitalizace, transparentnost, propojitelnost a tak dále. A to je vše z mé strany a předám slovo Eulali. Děkuji. Já teď budu prezentovat tu část, která se konkrétně týká rozpočtových nástrojů. My jsme zmapovali různé rozpočtové nástroje a hlavním zjištěním je, že je zde několik těchto nástrojů, samozřejmě nejdříve Evropské strukturální fondy, především podle cíle 11, to znamená posilování institucionální kapacity v členských státech. Tematický cíl 11 tam jsou pouze některé země způsobilé, to jsou země, které mají alespoň jeden region, který je méně rozvinutý. Máme 18 členských států, které jsou v této kategorii a všechny s výjimkou Španělska se rozhodli věnovat část rozpočtu tematickému cíli 11. Z intervence podle tematického cíle 11 existovaly už v předcházejícím období, i když ten cíl 11 jako takový ještě neexistoval. Teď je to 4,7 miliard, které jsou přidělovány na tento cíl, na podporu reform veřejné zprávy. 4,1 je specificky určen na financování reform veřejné zprávy. My jsme z toho vyňali tu část, která je určena na financování nadnárodních programů a také ta část, která je využita pro tvorbu kapacit eh, zainteresovaných stran. Kromě toho strukturální fondy také poskytují další podporu reformám veřejné zprávy, především prostřednictvím fondů, které jsou určeny k podpoře akcí podle cíle 2, to je rozvoj informačních a komunikačních technologií 4,2 nebo 4,4 miliardy, které jsou určeny na informační společnost. Technická podpora, to je také 11 milionů, to vidíte také na slajdu. Můžeme říci, že ne vše se používá k financování reform. Někdy jde o to, že potřebujete nový personál nebo nové vybavení. V každém případě se jedná o proces implementace evropských fondů. V některých zemích, kde více než polovina veřejného financování veřejných investic eh, pochází z veřejných fondů, tak tím se zlepšuje fungování veřejné zprávy. Tady máte graf, eh, který ukazuje podporu na budování kapacit. Většina pochází z ESF, eh, <clears throat> Další financování je doplňkové a země Itálie, Maďarsko a Rumunsko věnovali největší financování na cíl 1, kromě toho, nebo i cíl 11, kromě toho jsou zde i specifické reformy, strukturální fondy pod tematickým cílem 11 jsou určeny tedy na reformu veřejné zprávy, ale pak jsou zde další programy, které poskytují méně financování, ale pořád tedy ještě důležité finanční prostředky na reformu veřejné zprávy, která má jistou evropskou dimenzi. K tomu tematickému cíli 11 chci říci, že zde došlo k inovaci v porovnání s předcházejícím programovým obdobím. Strukturální fondy jejich použití v rámci tematického cíle 11 nepodléhají podmíněnosti ex ante, to znamená, členské státy, které chtějí využít část tohoto financování, musí napsat strategii reformy. To je takové vylepšení oproti minulému programovému období. A jak říkal pan Hayes, je zde jistá slabina v implementování strategii, takže komise zvýšila kapacitu ovlivňovat způsob tvorby strategie pro eh, reformu veřejné zprávy. Máme pořád ještě společné ukazatele, jak monitorovat a sledovat využívání těchto prostředků, ale máme pocit, že to ještě není dostačující, takže to budeme mít eh, v doporučeních. Máme také Connecting Europe Facility, Digital Pact. Connecting Europe Facility podporuje vytváření transevropských sítí v dopravě a tak dále. A potom v té digitální části je část financování určená na vytváření evropských digitálních služeb. To je možné různým způsobem. Poskytují například peníze firmám, které vytvářejí nějaké společné technické normy. Cílem je zajistit, že veškerý rozvoj e-governmentu bude probíhat eh, v souladu, to znamená, že ne každý členský stát si bude vytvářet své vlastní služby v rámci e-government, eh, ale musí to být kompatibilní, takže vytvoříme společnou digitální platformu EU, například portál e-justice, a také to poskytuje jistý prostor členským státům. Máme zde také Horizon 2020. Eh, v tomto rámci zde máme také prostor pro inovace ve veřejném sektoru. Financují se nadnárodní projekty, nadnárodní konsorcie, kde se kombinuje veřejný sektor s výzkumnými ústavy, někdy také se soukromými podniky. Je to zatím 70 milionů, pak je také program EU Justice, logikou je vytvářet nebo podporovat vytvoření Evropského prostoru spravedlnosti a tam se poskytují granty na projekty soudní spolupráce, vzdělávání v oblasti evropské legislativy a legislativy jiných členských států a implementace evropské legislativy. Jsou zde i další programy, pokud máte zájem, tak se na ně můžete později zeptat. Problém je, že všechny tyto věci se nezaměřují na vytváření nějakého komplexního přístupu k reformám veřejné zprávy. Spíš se dávají peníze na určité konkrétní věci, které mají přidanou evropskou hodnotu. My jsme tedy analyzovali různé rozpočtové nástroje, přidanou evropskou hodnotu, to je ten nový přístup, jak o tom hovořil Frederik, který je více strategicky orientován. Pokud jde o doplňkovost, komplementaritu, tak jsme dospěli k závěru, že je to komplementární, není zde problém v tom, že zde máme různé rozpočtové nástroje, které poskytují podporu. V současné době se navzájem doplňují. Máte strukturální fondy, které poskytují největší podporu pro komplexní reformy, a pak máte různé programy, které poskytují podporu různým konkrétním reformám veřejné zprávy. Když se na úrovni operačních programů uchýlíme k analýze, tak tam třeba vidíme, že třeba zde byla výzva k podporování akcí v rámci e-justice, aby se ty aktivity na národní úrovni propojili s portálem e-justice na evropské úrovni. Zároveň probíhal další projekt, eh, se kterým se toto překrývalo. Pokud jde o e-government, eh, tak jak jste viděli, tam je velké, velký podíl financování ze strukturálních fondů, v rámci tematického cíle 2, pak je zde také financování z Connecting Europe Facility, specificky financuje také e-government na národní úrovni, to znamená tu myšlenku vytvoření systému, který bude interoperabilní na celoevropské úrovni, pak je zde také Horizon 2020, to jsou výzvy, které souvisí s inovacemi v oblasti informačních a komunikačních technologií v souvislosti s reformami veřejné zprávy. Rezortní programy jsou poměrně konzistentní, Connecting Europe Facility, Horizon 2020, ale bylo zde riziko nekonzistentního používání strukturálních fondů podle tematického cíle 2. Mnoho zemí používá tyto prostředky k digitalizaci již existujících materiálů a nesnaží se uh, změnit eh, stávající přístup eh, v souvislosti se strategií, kterou vydala Evropská unie. Víme, že centrálně řízené programy jsou v souladu s touto novou strategií e-government, eh, který zdůrazňuje potřebu otevřenosti, interoperability a zdůrazňuje také některé principy Například, aby všechny úrovně vlády byly propojeny. A to, se, nebo to není stejné jako při užívání strukturálního financování. Také upozorňujeme na riziko, že se různé služby a programy budou překrývat, pokud jde o technickou podporu pro zprávu evropských peněz. Některé programy jako Jaspers, Jessica a tak dále. Ty společně zpravuje EIB a komise. A pak zde máme další programy, jako například Connecting Europe Facility, kde jsou prostředky vyhrazené na technickou podporu a není jasné, že se navzájem doplňují. Jsou zde rizika, že bude docházet eh, k překrývání těchto různých programů. Pokud o přidanou hodnotu, tak eh, my jsme toho názoru, že je zde velká přidaná hodnota, když se zaměřujeme především na země, které mají největší nesrovnalosti ve fungování veřejné zprávy. V tomto smyslu zaměřovat se pouze na země, které mají méně rozvinuté regiony a jsou tedy způsobilé pro tematický cíl 11, tak to je podle nás dobrý přístup, protože tyto země mají také největší problémy, pokud jde o veřejnou zprávu. U těch centrálně řízených programů tam vidíme, že mají přidanou hodnotu, protože se zaměřují na specifické druhy reform, které jsou nadnárodní, jako například soudní spolupráce, interoperabilita. To jsou věci, které je třeba dělat na úrovni EU. Nicméně jsme toho názoru, že by mohly mít ještě větší hodnotu v některých případech, kdyby se snažili zaměřovat na ty země, které mají nejvíc problémů v této oblasti. Pokud jde o program e-justice, tak tam byly výzvy k předkládání projektů na zlepšení kvality justičních systémů, ale tyto prostředky se rozdělují na základě konkurence. Když se podíváte na národní projekty, které vyhrály ty granty, tak máme čtyři nebo pět eh, nadnárodních projektů a celkem je tam 21 příjemců těchto grantů a pouze dva z nich jsou ze zemí, které dostaly specifická doporučení v oblasti justice. To znamená, <clears throat> že v podstatě financujeme reformu justice v zemích, které mají poměrně dobře fungující justici. Také jsme se dívali na program v oblasti služeb a, a zjišťujeme, že ten program má dva problémy v současné době. Má příliš široký cíl. Ten program by měl na žádost být schopen poskytnout podporu v podstatě všem reformám, protože se tam píše, že by měl poskytovat podporu pro reformy v rámci hospodářského rozvoje, také v rámci doporučení pro jednotlivé země a na žádost členských států. My si myslíme, že ten cíl nebo ta působnost je příliš široká. A pokud jde o kroky, které mohou být učiněny, tak eh, je zde různý způsob podpory. Může to být eh, třeba zorganizování nějaké konference nebo poskytování krátkodobé technické podpory pro konkrétní opatření. My si myslíme, že by bylo lepší omezit trošičku tu působnost, zúžit a také zúžit role těchto akcí. To je vše? Ne, ještě tady máme další slide. Uh, Velmi stručně, já teď nepůjdu do detailů, protože mám málo času. Chtěl jsem také analyzovat stávající sítě pro výměnu osvědčených příkladů. Eh, obecně eh, nemáme špatný dojem, eh, co se týče poměru toho, co nám to přinese a výje nákladů. Jsou tady sítě, tyto sítě jsou účinnější, e, některé jsou účinnější, které jsou specializované, které se skutečně soustředují na určitou sektorální úroveň, která propojuje třeba trh práce a její zprávu e, s e, daňovou zprávou k té případové studii. Tady si můžete přečíst veškeré detaily ve zprávě. Ehm, máme ten dobře známý problém, který spočívá v tom, že všechny tyto eh, stimuly eh, těchto reform bývají neúčinné, pokud jsou to eh, z velmi politizované veřejné zprávy. A e, co nám také partneři při těch interview říkali a stále zdůrazňovali, je, že klíčové je moderní veřejná e, zákon, který bude upravovat e, platby založené na zásluhách. A pokud toto není dáno, tak pak nemohou ostatní opatření být úspěšná. K digitalizaci. Tady je někdo, kdo eh, profituje eh, z toho, z této studie, vybaví herce, to je Estonsko, je to takový modelový příklad degeneralizace. Jedno vysvětlení možné je, když se začínalo, oni začínali od eh, samého začátku, začínali s úplně novou administrativou, nově najatými lidmi, je to charakterizováno jako takový skandinávský model a možná i porazí některé skandinávské země v modernizaci eh, digitální oblasti. A ještě poslední slide, mm, eh, tedy sedm doporučení kterými jsme přišli. Nejprve eh, je to eh, velmi eh, dobrý vývoj, je, je tedy přístup Evropské unie k této reformě, ten se stal takový obsáhlejší, to je jasná cesta ku předu. Ne, nemělo by jít pouze o technickou podporu, je tady širší obraz toho, co všechno znamená veřejná zpráva. Za druhé, druhé doporučení tato eh, doporučení specifická pro země se vztahují veřejné administrativní zprávy zprávy. Pořád to jsou ještě případy, které jsou takové libovolné. Možná se stane, eh, že tady máme jednoho velkého akt která um, jsou tady doporučení, která řekla, musíš udělat více v reformě veřejné zprávy, ale pak je tu jiná země, která um, má menší výkonnost a uh, tady nedosta- nepřijde žádné uh, doporučení, protože ta doporučení už byla jaksi vyčerpána, takže to třeba uh, má co dočinění s tím, jak pracují ty konkrétní jednotky. Je tady systém, uh, takový screening, který měl být založen na principech správných. Máme tady zlepšení, uh, vyhodnocování tematických doporučení uh, jako cílu 11. To má klíčový význam, jak už říkala Eulálie eh, pro celkovou reformu. Pak tady máme eh, podmíněnost ex ante v tom smyslu, že se eh, tady vypracuje reformní strategie, ale nemůžete z toho vyvodit, jestli to mm, pohodnocení bude dobré ex post. A to je to, co říkal pan Hayes zdůraznil mm, přesvědčivější ukazatele. Dosud nejúspěšnější ukazatele byly, kolik lidí se třeba účastnilo takový programu, a to zdaleka není dobré, dobré poměřování toho, co eh, je skutečný pokrok ve oblasti veřejné zprávy. Čtvrté doporučení, stručně to vezmu, Eulalie už o tom mluvila dost intenzivně mm, program Justice Evropské unie, který není v souladu eh, s, eh, s ostatními, pořád se to soustředuje na soudní spolupráci a ty lepší země dostávají prostředky, protože je to systém kompetitivní a pak země, které by to potřebovaly, to nedostanou. A pak je to doporučení 5, větší koherentnost mm, v e governance mimochodně v tabulce 7 přílohy, mm, mm, tam je seznam všech těch opatření, která se někdy i překrývají, kolik programů to je, tudy se věnuje digitalizaci a my eh, potřebujeme větší koherentnost v těchto programech. Eh, doporučení číslo 6 Zjistili jsme, že tady je technická podpora a výměna informací, která byla aplikována pro kandidátské země, které organizují workshopy, eh, mise expertů, dále se organizují studijní cesty. Takže eh, to bylo opravdu dobré vyhodnocení, o kterém mluvili experti, s kterými se setkali a bylo by to dobré využít tento model, který není moc nákladný, ale využít tento model více pro takovou výměnu osvědčených příkladů v oblasti veřejné reformy nebo zprávy. A konečně zvýšení efektivity strukturální reformy a zvýšení, eh, tedy ten mandát by měl být přetvořen a velmi se zasahujeme za to, aby to eh, vedlo k usnadnění poskytování služeb, mm, aby to nebyli čistí poskytovatelé, aby se zlepšily služby. Děkuji vám. Děkuji oběma nebo všem třem za vaše příspěvky. Musím se omluvit, že tu už není tolik poslanců, kteří vám naslouchali. A to je trošku nešťastné, protože je to velice důležité a i když Eh, si uvědomuje, že to je důležité téma, tak je to důležité téma, měli bychom o ně diskutovat. Mm, pan Volinsky se chtěl na něco zeptat a pak ještě ostatní, eh, mm, kteří ale už eh, odešli, možná dva body. Jedna věc je to spíš taková otázka. Když se tak na to podívám z regionálního, z, z pohledu regionálního eh, vývoje, regionálního výboru, eh, tak tady máme řadu eh, aspektů, které se týkají strukturálních reform a využívání prostředků EU. To je to, co nám leží na srdce. Třeba otázka makroekonomické kondicionality. My, protože to bylo napsáno v tom nařízení a my si myslíme, že je to chybné penalizovat oblasti za chyby, které třeba udělali někdo i vlády členský, jiných členských států. Bohužel první dva členské státy, ehm, eh, to bylo teď Portugalsko například, eh, tady eh, byly určité závazky, ty fondy byly trošku, ty prostředky byly zkráceny, protože nedostály pravidlům. Já si myslím, že to byla chyba. To je první poznámka. Druhá věc, na kterou musíme sledovat, je využívání strukturálních fondů pro technickou podporu. A tady hm, zase komise navrhuje, aby se snížily prostředky, které jdou půjdou do technické podpory ehm, zaměřené na strukturální fondy a měly by se využívat peníze ehm, na programy strukturálních ehm, reform některých členských států a výbor pro regionální vývoj se tímto zabývá, ale chtěli bychom slyšet takové ujištění o tom, ujištění, že ty peníze, které jsou používány do technické, na technickou podporu, byly využity efektivně a řádně, proto to, že by zapotřebí pomoci některým členským zemím, aby provedly strukturální reformy. Takže otázka je, do jaké míry to bylo účinné a jestli si myslíme, že by měli jít ještě více peněz do technické podpory z prostředků EU, a protože to bude mít um, větší dopad na to, co se dělá. So let, let me start with the... Začal bych otázkou po makroekonomické podmíněnosti. Ano, souhlasím. E, celá ta myšlenka administrativní eh, reformy spočívá v tom, že máte dlouhodobý cíl, který je zásadní pro budoucí ekonomický a sociální rozvoj eh, země a eh, toto nebo tímto podmíníte určité Ehm, makroekonomická kritéria, to není ani produktivní, ani věrohodný, věrohodné. Představte si, že eh, představujete novou strategii digitalizace, nový systém, ale najednou to musíte přerušit, protože makroekonomická podmíněnost ehm, neodpovídá eh, je to skutečně kontraproduktivní a proto také do eh, jisté míry nevěrohodný přístup. Sdílím v tomto ohledu eh, vaši kritiku. Toto není oblast, kde by skutečně postup reform měl být podmíněn takovýmto vývojem. K technické pomoci. Pokud to můžeme posoudit eh, v naší studii, tak my jsme nezaznamenali žádnou kritiku vůči technické pomoci na úrovni členských eh, zámí. Byly zde určité starosti ohledně nekoherentnosti určitých opatření v rámci technické pomoci. Komise se snaží eh, šířit určité postupy, například ve východoevropských zemích a tam eh, je určitý problém eh, dočasnosti ve veřejné správě. Technická pomoc se může využívat například na eh, odměňování eh, zaměstnanců. Jim se může zvýšit eh, plat z této pomoci, ale vzhledem tedy k silné fluktuaci zaměstnanců může mm, být vlastně tento systém technické pomoci zvyšováním platů narušen. Děkuji a nyní dávám opět slovo Brianovi, aby učinil závěrečné poznámky. Děkuji. Já bych se mm, pozeptal pouze na jednu věc. To číslo 4,6 miliard pak jste řekla 4,7 nebo 4,1. Je to ta celková částka, když jste sčítali všechny ty fondy, které lze použít na účely reformy veřejné zprávy, protože zmínili jste se o Evropském strukturálním investičním fondu, telekomech, ehm, Horizon 2020, ehm, e-government a dalším, ale nejsem si jist, jestli to bylo 4,6 celkem, respektive jak jste se k tomu dopracovali? To jsem ve zprávě nenašel. Nebyla to celková částka, protože také některé eh, programy, které jsme analyzovali, eh, nemají takový dopad eh, z hlediska financování, ale spíše nepřímý dopad. Například facilita Propojená Evropa má dopad v tom, že vlastně vznikají určité odborné, odborná specifika, která pak eh, budou upravena nebo adaptována na evropské úrovni a to bude mít dopad na národní úrovni. A i ty společné od, ta společná odborná specifika umožní vývoj nové legislativy, která pak bude přenesena na národní úroveň. 4,7 to je celkové financování cíle 11 mm, a to bylo vynaloženo členskými státy. Takže svět e, politiky je světem politiky a tam potřebujeme mít určitý rozsah. Takže přímá otázka. Vy jste se tím zabývali měsíce. V jakém rozsahu eh, financujeme eh, reformu veřejné zprávy v období několika let, víceletého finančního rámce například. Myslím, že bychom dospěli více-méně k devíti miliardám. To je důležité mít eh, tato čísla, celková čísla, protože je to množství peněz a Evropská unie musí zajistit, aby to bylo co nejlépe využito. Ještě jedna otázka z mé strany. Mohu-li stěžejní eh, součástí eh, nové architektury a finanční, finančního systému je také způsob penalizace zemí. Vy jste eh, závěrem v rámci doporučení eh, neřekli, že rozpočet by mohl být eh, tedy racionalizován eh, tak, aby bylo využito vlastně mm, co to je? Often we ask them. více CSR. Často E, žádáme země, aby racionalizovali své postupy a v této chvíli je nutno e, uvažovat o využití rozpočtu e, pro účely těchto reform. Oni nemají dost finančních prostředků a stále po nich požadujeme realizace realizaci reformy. Zvážili jste to také v rámci svých doporučení, to znamená využití rozpočtu racionálněji, tak aby CSR eh, to znamená doporučení eh, specificky mm, zaměřena na jednotlivé země, Eh, mohla být uplatněna zejména v zemích eh, s nedostatkem finančních prostředků. Já se domnívám, že naše doporučení se skutečně ubírají tím směrem, například v oblasti soudnictví, kde jsme zjistili, že i když existují eh, doporučení specifická pro některé státy, stále ještě neexistují vhodné finanční nástroje, anebo ty nástroje nejsou ještě přizpůsobeny těm moderním doporučením specifickým specifickým pro některé země. Takže to společné poselství je to, že mm, by to mělo být lépe sladěno. To znamená, máme programy a pak je nutno je podpořit na základě specifických doporučení pro země. Jedna z potíží eh, eh, spočívá v různém časovém harmonogramu. Eh, investiční fondy jsou ehm, dlouhodobé, zatímco evropský semestr je roční proces. Takže Máte-li využít financování na podporu doporučení evropského semestru, je nutno mít více pružnosti a investiční fondy tedy musí být uspůsobeny tak, aby to financovali. Takže závěrem bych chtěl poděkovat výboru a zejména autorům eh, našich vlastních parlamentních útvarů ehm, za tuto práci. Myslím, že eh, se máme nad čím zamýšlet a eh, máme-li k dispozici tady devět miliard, to je skutečně obrovská částka a je nyní na nás, abychom eh, zajistili, aby eh, lekce eh, správné reformy veřejné zprávy byly využity napříč celou Evropou. Takže já vám děkuji, protože tady jde skutečně o to naplnit um, potřeby lidí a um, může být um, tato částka využita tak, aby napomohla celému tomuto procesu napříč Evropskou unii. Tak to bude dobrý kus práce a je to něco, co by členské státy určitě podpořily. Správně jste poukázali na to, že neexistuje právní definice, je to v rámci kompetencí členských států, nikoli EU, ale ukázali jste také, že že rozpočtu se využívá i za účelem reform v jednotlivých eh, sektorů. Na to bychom se měli mm, zaměřit koordinovaněji v budoucnosti, abychom tedy mm, lépe naplnili ty cíle a abychom eh, také snížili ten nesoulad, to znamená mezi cíly na straně jedné a aplikací na straně druhé. Já vám ještě jednou děkuji za eh, práci odvedenou v posledních měsících a za zajímavou prezentaci. Děkuji, Brian, já také děkuji autorům, ale než ukončíme, vy jste se ptal na eh, procent to fondu, které je vynakládáno na strukturální, respektive na reformu veřejné zprávy, tak kolegové tam vzadu projevili velký zájem a asi by chtěli něco doplnit. Děkuji. Já bych obecně k tomu něco uvedl. A pak na vaši otázku. Eh, za prvé, mnohokrát děkuji za tuto iniciativu, pane Hejzi. Myslím, že jak zpráva, tak i závěry eh, jsou skutečně v zájmu komise. A jsem, vy jste řekl jako první větu, toto má být politická priorita. A myslím, že když se podíváte na doporučení a na identifikované problémy ve zprávě, tak skutečnost je taková, že to není priorita. A to z důvodu, kterých jsme se tady dotkli. Je to skutečně průřezová záležitost, hovoříme-li o koordinaci. Asi bych měl předeslat, že pracuji pro generální ředitelství zaměstnanost a tam se snažíme koordinovat strukturální fondy, respektive aspekt strukturálních fondů tohoto tématu. Je to ta největší suma peněz, ale uvědomujeme si, že nám chybí politika kvalitní veřejné zprávy. To neexistuje, protože to není součást evropského AKY. A e, jsme e, stále citlivější na princip subsidiarity a je také velmi obtížné dávat specifická doporučení zemím eh, tam, kde nemáme mandát. A toto vede k problémům, zejména pokud je o eh, účinnost veřejných programů. Takže na jedné straně tady máme cukr, na, druhou straně, na druhé straně byč, ale ten byč je velmi krátký. Eh, nevím, kolik mám času, mohl bych o tom mluvit zhusta, ale zaměřme se na to nejdůležitější. Nechci se tady zamýšlet nad každým doporučením, ale velmi si uvědomujeme otázky koordinace, na tom skutečně pracujeme a musím říci, že se to také výrazně zlepšuje. Hovořil jste také o nutnosti určitého usměrňování. My jsme připravili takzvané instrumentárium pro kvalitu veřejné zprávy, Zcela s vámi souhlasím, nejde pouze o čísla a krácení fondu. Víme, jaký škodlivý dopad může mít onen nový veřejný management. My máme tedy asi 100 stran pokynů a pak velkou verzi pětistránkovou, kde vlastně sumarizujeme osvědčenou praxi všech zemí a mnoho příkladů. Také nehovoříme o nejlepší praxi, protože víme, že na kontextu záleží a e, nelze nutně vyvážet e, dobrou praxi nebo osvědčenou praxi z jedné země do druhé, takže e, spíš jde tady o inspirování zemí dobrou praxí. Pokud jde o ten cukr a byč a specifická doporučení pro země, opakuj, Komise by byla eh, ráda, kdyby mohla více zdůrazňovat monitorování a hodnocení a přísnější analýzu členských států, ale velmi si uvědomujeme i otázku politické korektnosti v této věci. Takže hovoříte-li, je to politická priorita, nebo musí to být politická priorita, tak by bylo dobře, kdyby parlament tuto skutečnost podtrhl a ještě něco. V této věci nemáme také výbor eh, na radě, který by o tom diskutoval. Například, když specifická doporučení pro země jiných politických sektorů jsou projednávána eh, v pracovních skupinách rady, tak právě tato oblast tam není, protože tam není k tomu pracovní skupina nebo výbor. Uvažovalo se o tom začlenit to do výboru pro obecné záležitosti, ale nakonec se to nepodařilo. Takže komise by pracovala účinněji a efektivněji, kdybychom eh, skutečně měli politickou prioritu v tomto. Já ale nejsem koordinátorem tohoto tématu. My jsme pouze vytvořili eh, finanční program, eh, pro který vlastně nemáme pravomoc koordinace a není tady žádné politické vedení. Pokud jde o e, provázanost e, specifických doporučení pro země a e, priorit financování, tak jak Fabián již uvedl, máme tady určitý časový problém, protože specifická doporučení jsou roční a um, ten program je sedmiletý v roce 2012, 13, 14 jsme eh, se podívali na eh, ta specifická doporučení a eh, to programování, respektive financování jsme mu přizpůsobili. A mm, o tom bychom mohli pohovořit ještě podrobněji. Já se omlouvám, musím vás přerušit. Máme zde ještě další studii. Prosím o stručnost. Takže ještě k finančním prostředkům můžeme poskytnout eh, tu přesnou částku. Není to 9 miliard, ale je to asi 6 miliard. A největší část toho tvoří strukturální fondy. A také bych chtěl poblahopřál, poblahopřát týmu, který za eh, tři měsíce odvedl skvělou práci. Děkuji. Také děkujeme týmu, děkuji mnohokrát za vaši práci. Eh, bod 13 už jsme probrali. A dnes odpoledne a tím se dostáváme k bodu 14. Důležitý bod, který jsme už jednou posunuli kvůli návrhům, eh, <laughs> teroristickým útokům, který jde o studii na téma zadávání veřejných zakázek, eh, studie o administrativní kapacitě eh, v oblasti Evropských strukturálních investičních fondů za, GR, za generální ředitelství je to zodpovědná paní Alimata. Komu mohu prosím dát slovo? Who, who would like to present... Kdo by rád představil tuto studii? Please, go ahead. Tak, prosím. No, it's an important study for us as we... Pro nás je to důležitá studie. Eh, vidíte, že se to má velký dopad na všechny oblasti. Oh, thank, you. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, poslali jsme PowerPointovou prezentaci, ale ne budu přečítat všechny slajdy, to by trvalo moc dlouho, budu se koncentrovat na hlavní body. Ráda bych začala tím, že konstatuji, že eh, jsme z eh, DG eh, Regio v tomto výboru už byli před rokem, to bylo v říjnu 2015 s um, Filem Unem z účetního dvora. On předložil svou zprávu EK o zadávání veřejných zakázek. A e, tato oblast, tedy um, v, v, v Evropském strukturálních fondech, toto není novým tématem pro tento výbor. Už jsme o tom diskutovali několikrát vlastně Evropských strukturálních investičních fondů. Je to něco, e, čeho jsme se tady už dotkli minulý rok, když jsme tady byli, a něco, co, se pravidelně vracíme, abychom se mohli věnovat otázce eh, zadávání veřejných zakázek, máme k tomu několik rovin. Jedna rovina je prevence, druhá je sledování, vysledování těchto nesrovnalostí v oblasti zadávání veřejných zakázek a třetí rovina je obnovení, náprava, eh, korektory eh, a pladeb. A dnes bych chtěla zdůraznit když mluvíte o studii, toto je to první oblast prevence. Takže když se podíváme na doporučení Evropského učitního dvora a také doporučení z tohoto výboru, tak jsme po celá léta navyšovali eh, eh, věci, které jsme dělali v eh, Digi Regio zvláště, a sice kroky v oblasti prevence. A tato studie ta se do tohoto rámce velice dobře hodí. Je to studie taková inventura administrativních správních kapacit, takže to velmi se hodí k tomu bodu, o kterém jsme byli předtím. Je to celý systém e, praxí, které existují napříč Evropskou unii e, na poli zadávání veřejných zakázek. A řeknete si, ano, to už jsme tady měli mnoho let, e, proč teď? Ale my chceme udělat následující. Toto je zpráva, která, teda studie, která vznikla v únoru minulého roku. Ehm, je to taková inventura situace, jak existuje dnes. Nechceme se zadovat jenom legislativu, ale spíše se chceme podívat na systémy a na celé postupy, na organizaci v každém členském státě. Co, kde jsou silné a kde jsou slabé stránky. Ehm, jak je to celé organizováno, jak je legislativa aplikována, jaké jsou organismy, ehm, instituce, nástroje, které jsou k dispozici v každém členském státě a jak to všechno je aplikováno v oblasti zadávání veřejných zakázek. Toto bylo provedeno ve spolupráci tato studie byla provedena ve spolupráci s kolegy z DG Grow. My jsme spolupracovali úzce v této oblasti a proto Tady máme takovou analýzu, hlubokou analýzu toho, jak to funguje v 28 členských státech. Někdy, jak víte, musíte jít na úroveň regionu a nejenom na úroveň členských států. Proč je to tak důležité? Proč je důležité mít takovou analýzu silných a slabých stránek po jednotlivých zemích? Pak totiž můžeme eh, v DG, spolu s DG Grow rozhodnout, co se musí udělat, jaká podpora eh, se může poskytnout, jaká doporučení můžeme poskytnout eh, jednotlivým zemím, tak, aby mohli vylepšit strukturálně způsob, jak se veřejné zakázky zadávají v dané zemi. A e, prakticky jsme udělali toto. Víte, že jsme už o tom diskutovali před rokem. Měli jsme osm zemí, e, které obzvláště jsou slabé, když jde o tyto veřejné zakázky a které nejsou, nedodržují ne, ne e, e, podmíněnost ex ante v oblasti zadávání veřejných zakázek a tak jsme rozpracovali takový akční plán, abychom se znovu těmto slabým stránkám mohli věnovat takže jsme správně pochopili detailně, jaké jsou silné stránky, proto tyto akční plány jsou více střiženy na míru těmto tématům. Další důležitý prvek této studie Byly tady dvě eh, případové studie z eh, eh, dvě země. Portugalsko a Česká republika, země, které v minulých několika letech provedly důležité reformy v zadávání veřejných zakázek, tedy jak byly tyto reformy prováděny a jak úspěšné byly. Ráda bych řekla pár slov o zkušenostech z Portugalska, protože Výsledek studie, mimochodem, to bylo eh, všude velmi akceptováno, že Portugalsko je dobrým příběhem úspěšnosti na tomto poli. Portugalsko eh, provedlo reformu v zadávání veřejných zakázek v roce 2008 eh, implementováno to bylo v letech od 2008 až 2009 a tím, že jsme sledovali, jak to udělali, tak eh, tady z toho můžeme vyvést eh, podvodit určitá doporučení toho, co je zapotřebí, abyste měli eh, dobrou, dosáhli dobré reformy v této oblasti. A jednak tento proces musí být inkluzivní a to je něco, co stále znovu opakujeme i ostatním zemím, které musí prodělat důležité reformy. Inkluzivní znamená, že než se začnete na tom pracovat, mm, tak musíte mít kontakt s aktéry, musíte konzultovat Eh, ty, kteří budou aplikovat mm, eh, tyto eh, věci, jaké jsou potíže, před kterými stojí, jaké jsou tady mezery, jaké jsou slabé stránky. A jenom tím, že budete velmi detailně s těmito aktéry diskutovat, mm, že rozjedete takový inkluzivní proces, tak jenom díky tomu se můžete dopracovat k obsáhlé reformě, která bude střižena na míru potřebám dané situace druhé eh, nálezu, eh, který se týkal Portugals, Portugalska. Je nutné mít určitý čas, věnovat čas od okamžiku, kdy se navrhnou mm, tyto reformy, až po okamžik, kdy začnou být prováděny, protože potřebujete čas na to, abyste dali dohromady procesy a nástroje, které jsou nezbytné takže eh, školící opatření, která budou způsob, přizpůsobená, pak tady musí být dokumenty s takovými hlavními směry, musíte ehm, se postarat o eh, podklady pro překlady, tlumočení a všechny ty věci, které jsou nezbytné. Jinými slovy, ehm, intuitivně jsme tady v této studii ehm, Eh, toto zapracovali, ale nejdůležitější není to jenom sepsat nějakou krásnou eh, legislativu, ale provést procesy inkluzivním způsobem a eh, dát si ten čas, který je zapotřebí, abyste zajistili, že to bude dobře pochopeno všemi, kteří to budou provádět a že budou mít nástroje a vodítka k tomu, aby to mohli řádně aplikovat. Další, třetí bod této studie, který považujeme za zvlášť důležitý, je jsou konzultanti, kteří provádí tento proces, kteří identifikovali něco, čemu říkáme dobré osvědčené praxe. A možná ten slide k těm dobrým praxím eh, se můžeme podívat. Určité osvědčené případy, které byly identifikovány v některých členských státech, ale jsou natolik důležité, že si myslíme, že by mohly být nabídnuty všem zemím, které stojí před potížemi v oblasti dávání veřejných zakázek, protože eh, tady je pak dobrá možnost, že eh, se i v jiných zemích dopracují pak dobrým výsledkům. Nebudu procházet všemi detaily, ale například je důležité poskytnout ad hoc podporu eh, pro smluvní strany, například různé příručky poskytnout nebo nějaké řádné školení. Pak je důležité mít standardní dokumenty. V některých zemích jsme zjistili, že eh, ti, kteří eh, zadávají zakázky, ti jenom je důležité, aby měli standardní, standardizované dokumenty, tak aby je mohli používat, aby se neudělali žádné chyby, jenom proto, že někdo eh, pro ně tyto dokumenty rozpracoval, navrhl. A pak jsme našli, nebo jsme udělali dobré zkušenosti s tím, čemu říkáme provizionalizace. Profesio profesionalizace zadávání veřejných zakázek je důležité, abychom měli profesionály, kteří budou vědět, jak nejlépe využívat pravidel mm, e, za účely, které tady byly stanoveny. Eh, Takže máme tady více příkladů osvědčených praxí, ale pro nás, eh, pro to, abychom že opravdu sledovali dále tu situaci, je důležité mít takový seznam eh, identifikovaných osvědčených příkladů. Mluvila jsem o následném práci, protože toto je taky důležité pro tento výbor a mm, i pro nás v, re, v regio. Ale co teď s těmito výsledky studie uděláme? prvnímu bodu, jak už jsem říkala. Tady jsme použili poznatků získaných mm, v každé jednotlivé zemi, tak abychom přišli s mm, akčním plánem, který bude střižen na míru mm, pro účely podmíněnosti ex ante vyhodnocení v DG Grow. A druhý bod, týká se těchto osvědčených příkladů. Nechceme jít eh, dál, než jenom prostě je vydat, předat eh, členským státům, ale teď ještě eh, vyvíjíme úsilí a rozpracováváme něco, čemu říkáme cestovní mapa, abychom věděli, jak rozjet tyto dobré praxe v těch nejslabších zemích tak aby jenom neslyšeli, že mají udělat to či ono, ale e, v oblasti, řekněme, e, správného řádného školení bychom jim e, si s nimi rádi sedli a řekli, tak to můžete konkrétně celý tento proces rozjet ve vaší zemi. A když zůstanu v oblasti školení, tak tady máme velmi dobrou spolupráci s s OECD a protože ve dvou zemích to děláme pro Bulharsko, tedy a Slovensko, s těmito zeměmi jsme už spolupracovali s OECD a oni tím, že si sedli se spolu s bulharskými a slovenskými úřady, tak mají programy pro e, školení a e, další kvalifikační opatření pro ty, kteří to budou prakticky používat v obou zemích, protože nemůžeme to dělat jenom jednou za čas z komise, ale je důležité, aby to bylo e, stříženo právě na míru potřebám té místní, té místní situaci. Tak celkově té následné práci, jak mluvila jsem o akčním plánu, mluvila jsem o tom, že děláme něco pro to, abychom mohli rozjet tyto mm, osvědčené praxe mm, v jiných státech a pak dále pokračujeme v něčem, co, s čím se začalo minulý rok Eh, rozpracovali jsme mm, takové mm, vodítka, hlavní směry pro zadávání veřejných eh, zakázek pro ty, kteří s tím prakticky, eh, prakticky pracují, také osvědčená praxe. Mm, uspůsobili jsme to a aktualizovali jsme to podle nových směrnic a toto může tak aby se mohly eh, splnit ty cíle a pak chceme usnadnit výměnu názorů mezi těmi, kteří na tom pracují. To je něco, co bylo zmíněno už předtím ve studii, která byla provedena dříve. Máme tady takzvanou výměnu názoru peer-to-peer, eh, takže bylo to velmi úspěšné a v těch zemích to bylo úspěšně, eh, pozitivně přijato my jim dáváme do rukou prostředky, nástroje, tak aby eh, eh, experti z jednotlivých zemí se mohli dát dohromady a mohli pracovat třeba na nějaké konkrétní otázce, která by se v konkrétní oblasti eh, veřejných zakázek mohla objevit. A poslední bod, který bych ráda zmínila, studie Eh, vyzdvihuje význam eh, zvýšené transparentnosti eh, v této oblasti. A toto není nové téma pro tento výbor. Transparentnost v zadávání veřejných zakázek pro nás v zásadě znamená dvě věci. Na jedné straně tlak na elektronické zadávání veřejných zakázek, protože až to budeme mít tak, jak už to zavedlo Portugalsko v roce 2008, tak pak to bude znamenat, že informace budou k dispozici každému a pak máme v úmyslu ještě pokračovat a pracovat úzce s DigiGrow, abychom se postali o to, že elektronické zadávání veřejných zakázek bude implementováno, do, bude provedeno dobrým způsobem jako prostředek zaměřený na zvýšení transparentnosti. A transparentnost znamená zároveň informace o tom, jaké jsou nejčastější případy nesrovnalosti eh, na tomto poli, protože my jsme bez auditu zjistili, eh, tady máme i databázy k tomu, mm, protože víme, jaké jsou ty nejčastější omly, eh, tak můžeme mm, eh, pracovat na lepším akčním plánu. A chceme i motivovat k tomu členské státy, tak aby to tež udělali z výsledky svých auditů. Tedy otázka, jaké jsou nejčastější případy nesrovnalosti omylů, ty by měly být eh, známy a měli bychom se věnovat otázce toho, jak, proti, jak na těch případech pracovat. Takže tady bych eh, ukončila. A jsme spokojeni s tou studií, jsou to konkrétní výsledky a děláme vše, co je v našich silách, abychom um, přišli s doporučeními, tak abychom mohli strukturálně zlepšit praxi zadávání veřejných zakázek v nejslabších zemích. Děkuji, paní předsedkyně. Já, My děkujeme vám a mohli byste nám ještě říci, jak jste se dohodli s radou a členskými státy, Existuje nějaký řízený postup, v rámci něhož to sdělíte členským státům? tématům, anebo eh, to bude předmětem jakési nahodilé absorpci. Projednali jste to s pracovními skupinami na radě, anebo bude navštěvovat generální ředitelství zemi po zemi, aby to tam eh, propagovalo. A ještě se přihlásil kolega Novakov. Děkuji, paní předsedo, předsedkyně. Vzhledem k významu tohoto tématu a mém zájmu o něm bych eh, poprvé v tomto výboru si dovolil promluvit v bulharštině. Četl jsem zprávu několikrát a čím více jsem ji četl, tím ambivalentněji Eh, jsem se cítil. Eh, takže mám věřit tomu, co říká zpráva, anebo mám věřit skutečnosti. Několik příkladů. Podle zprávy jen velmi málo zahraničních eh, společností vyhrává veřejné zakázky v Bulharsku. Otázkou je, kolika bulharským společnostem byla dána šance zvítězit ve veřejných zakázkách a e, kolik e, zahraničních firm založilo vlastní pobočku a skrze tuto pobočku se ucházelo o e, veřejnou zakázku. Zpráva říká, že 0% projektů byla podána elektronicky. V polovině roku 2000 16 560 projektů bylo předloženo eh, elektronickou cestou v hodnotě několik miliard eur. Já se obávám, že vaše zpráva používá údaje z roku 2013 a 2014, která jsou již zastaralá, velmi zastaralá. Bylo eh, řečeno, že je mm, obtížné podnikat eh, v Bulharsku a eh, že je také obtížné tam získávat evropské projekty. Společnost, která připravila tuto zprávu, má očividně pobočku v Bulharsku a dostává finanční prostředky od Evropské unie. Před několika měsíci byly projekty zrušeny nebo nějaké projekty zrušeny, protože panovala, panovalo podezření o netransparentnosti veřejných zakázek. Takže eh, já mám dojem, že většina studií je předpojatých, zaměřují se na to negativní a každá mince má rub a líc, ale my tady vidíme pouze jednu stranu mince. Hovoříte-li, že zahraniční společnosti nemají přístup k bulharskému trhu, mohli bychom snad říci, že v Maďarsku, pardon, v Bulharsku eh, jezdí eh, německé vlaky a mm, byly zakoupeny polské autobusy mm, na základě eh, výběrového řízení. Je to možná náhoda, ale já mám spíše eh, dojem, že tato zpráva eh, byla vypracována v době, kdy panovaly pochybnosti o budoucnosti politiky soudržnosti. Já doufám, že je to pouze zhoda okolností, že pouze dvě nebo tři země jsou eh, zmíněny eh, v souvislosti s eh, pochybnostmi o veřejných zakázkách. Kolik zahraničních firm vítězí ve výběrových řízeních v Rakousku například? Panují-li pochybnosti ohledně nesrovnalostí eh, v roce 2013, jak to, že tyto nesrovnalosti nebyly eh, předloženy OLAFu. Eh, proč jsme se koncem roku nebo se na to koncem roku 2016 nezaměřujeme? Nejsnažší řešení by bylo říci, že to proběhlo za jiné vlády, ale Já bych skutečně chtěl být objektivní. A je pro mě obtížné pochopit, proč musíme eh, používat mediálních zpráv k analýze toho, co se událo v letech 2013 a 2014. Eh, chtěl bych eh, mít odpovědi na tyto otázky. Jinak budu podléhat dojmu, že tato zpráva přichází ve velmi příhodnou dobu, totiž eh, v době, kdy eh, si klademe otázku, zda politika soudržnosti má budoucnost, zejména v těch chudších členských státech. A závěrem Kromě předsedkyně a mě se v sále nenacházejí žádní další poslanci a to skutečně vypovídá mnohé o e, relevantnosti, o významu této zprávy. Mohl bych citovat ještě řadu dalších faktů. E, podezření z nedostatku transparentnosti a nespravedlnosti, ale snažte se nebo vygooglujte si eh, eh, výraz nespravedlnost a získáte množství informací. Takže to je, mm, eh, jaká je odpověď na to, proč potřebujeme instituce? Můžeme i sepsat zprávy na základě Google. Když vycházíme pouze z titulku, tak proč vynakládat peníze daňových poplatníků? 80% zprávy po mém soudu je beznadějně E, e, neužitečné. Pokud jde o zadávání veřejných zakázek v Bulharsku, tak máme z Brusu nový zákon. Číselné údaje a data, která zde zazněla, jsou natolik e, přežitá, že nemám absolutně nic, co bych k tomu dodal. Už jsem vám dal jeden příklad. Bylo konstatováno, že se nelze ucházet ve výběrovém řízení, protože neexistuje systém. To možná platilo v, letech, v roce 2013, ale v roce 2016 eh, můžete svou nabídku předložit například i s použitím elektronického digitálního podpisu. Rád bych eh, slyšel odpovědi na moje otázky. Jinak se budu domnívat, že to je neaktuální zpráva a že je skutečně eh, nakloněna eh, argumentu, že eh, finanční prostředky na soudržnost jsou neválně vynaloženy, vynalož, vynaložené finanční prostředky. Konec konců ale to je jeden z důvodů existence Evropské unie, zajišťovat soudržnost. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu tou vaší otázkou ohledně toho, jak využíváme tuto studii ohledně, pokud je tedy o komunikaci výsledku a diskusi o výsledcích. Já vám potvrdím, že jakmile jsme to prodiskutovali ve výboru, kde máme zástupce členských států, kteří se obvykle zabývají strukturálními fondy. To je prostě ten výbor, ve kterém se diskutuje o všem, co souvisí s implementací strukturálních fondů. Potom máme tedy prezentaci studie a diskusy. To vše proběhlo v tomto roce, dříve tedy v tomto roce. Představili jsme ji také na radě. Bylo to ve skupině strukturální akce, tam jsme také měli prezentaci, ale kromě toho všeho i používáme v našich bilaterálních kontaktech se zeměmi. Především s těmi, které pořád ještě nesplňují podmíněnost ex ante, protože chceme využít důkazy z této studie k tomu, abychom zjistili, jaké akce na míru můžeme jednotlivým zemím navrhnout. Pokud je o Bulharsko, je pravda, že ta studie byla dokončena v únoru nebo v březnu tohoto roku, takže údaje, které byly použity pro studii, jsou dnes logicky zastaralé, ale zastaralé. Ale důležitost této studie nespočívá v číselných údajích o počtu nesrovnalostí v oblasti strukturálních fondů, ale jde o to pochopit, jak fungují veřejné zakázky, například eh, v Bulharsku. Eh, jak je to nastaveno, jakou roli se hrávají veřejné orgány, jak eh, funguje systém, který řeší stížnosti, na to se právě studie zaměřovala, jak je to zorganizováno. A máte plnou pravdu, došlo k obrovské změně a dochází neustále ke změně. V Bulharsku byla přijata nová legislativa. Veřejné zakázky, to není jenom o přijímání nové legislativy, jde také o vytváření institucí a odpovídajících nástrojů, také o školení těch, kteří se zabývají veřejnými zakázkami. A to jsou studie, nebo tedy údaje, které vyplynuly ze studie, které jsou pro nás důležité a které používáme v jednání s bulharskými protějšky, s jinými členskými státy, abychom zjistili, co je třeba udělat, aby se zlepšilo fungování veřejných zakázek. Říkáte, že máte, nebo že tady údaje svědčí o tom, že v Bulharsku se veřejných zakázek účastní jen malé procento zahraničních firm. Já zde teď nemám ta data, ale to je věc, kterou jsme zjistili jak v Bulharsku, tak i jinde. Eh, možná se ucházejí o veřejnou zakázku prostřednictvím místní pobočky, pokud je jejich eh, nabídka nejlepší, tak by měli být schopni poskytnout tuto službu nebo dodat zboží bez ohledu na to, zda mají či nemají bulharskou položku, pobočku. My jsme používali stejnou metodiku i pro jiné země, to děláme vždycky, takže byla to taková fotografie, momentka té dané situace, máte pravdu, před dvěma lety, to jsou údaje z roku 2014 a předtím, takže ano, situace se změnila, my doufáme, že se změnila, ale teď jde o to, říct si, co můžeme dnes udělat, abychom zlepšili fungování veřejných zakázek, jak v Bulharsku, tak i jinde. To je věc, na kterou se zaměřujeme. Velmi dobře spolupracujeme s našimi protějšky. Děláme vše v komisi, co můžeme, abychom zajistili, že ta chvíle nebo ten čas, který nám zbývá, do hodnocení podmíněnosti ex ante bude dobře využit. To je tedy náš cíl. Nic nechceme zakrývat. Chceme zajistit, že ten čas bude využit správně k tomu, aby byl vylepšen celý systém. A to jak v Bulharsku, tak i jinde, aby se ty investice využily co nejlepším možným způsobem. Děkuji. Děkuji mnohokrát a máme velký zájem o e, zlepšení systému a musí dojít ke zlepšení systému. Nechci komentovat speciální problémy členských států, ale vidíme, že některé mají větší, jiné menší problémy a doufáme, že tato studie bude užitečná pro ty, které mají více problémů a že nejhorší situaci u těch, které mají méně problémů. Takže děkujeme vám mnohokrát. Skutečně si oceňujeme eh, tuto studii a je nám líto, že jsme neměli více času, abychom se na to podívali hlouběji, ale eh, chápeme význam tohoto tématu a určitě se k tomu vrátíme, k této studii a jejím nálezům dříve nebo později. Takže děkuji vám všem, přeji vám hezký večer. Navíc tlumočníci pracovali přes čas. My se opět setkáme 12. října a tímto uzavírám schůzi.